Dámy a pánové, dovolte, abych vás vyzval, abyste se usadili. Myslím, že bychom se měli pustit do našeho slyšení, protože tu mezi sebou máme skvělé odborníky na věc a proto bych rád ponechal dostatek času na diskusi s členy výboru. Dovolte, abych vám všem popřál krásné odpoledne v Evropském parlamentu, zejména našim návštěvníkům. že tady možná je nedostatek křesel, ale nedostali jsme větší místnost a máme ještě další místnost dispozice k náslechu vedle. Děkuji všem za zájem. Eh, ASP, ASP 3G2 je tady tato náslechová místnost a kromě toho nás eh, lidé mohou sledovat online a s potěšením mohu říci, že naše publikum online vzrůstá. Eh, já jsem také informovala naše experty, že jejich dnešní prezentace budou zaneseny navždy do parlamentního archivu, takže pokud chcete připomenout jejich slova, budete mít možnost. Kromě toho na webových stránkách parlamentu budou k dispozici slajdové prezentace. Nevím, zase nám podaří technologicky to zvládnout tak, aby i naše online publikum mohlo s námi sledovat eh, tyto slajdové prezentace. V každém případě se budete moci stáhnout později z webových stránek. Rád bych také upozornil na pravidelný věstník našeho výboru. Zde v místnosti budou k dispozici vytisky, eh, ale kromě toho eh, se můžete objednat eh, online tento náš věstník. Jsou v něm zajímavé informace. Tolik tedy ode mne na úvod. Dovolte, abych celé srdce přivítal našich osm panelistů, osm odborníků, které se za chvíli vyslechneme, a především pana Marka Tarabelu, který je zpravodajem našeho výboru pro obě související směrnice, to je takzvané směrnice klasik. Klasické směrnice, doufáme, že brzy se stanou moderní klasikou. Je to tedy směrnice o e, utilitách. Je to jedno ze dvou slyšení, které pořádáme tento týden. E, rád bych také uvítal pana Filipa Žuvana, který je zpravodajem pro směrnici o koncesích v našem výboru. A ti z vás, kdo jsou opravdu, na, opravdu mi nadšenci, můžete tedy se zítra o 9 ráno účastnit také našeho slyšení právě o koncesích. E, smyslem těchto slyšení, cílem těchto slyšení je schromáždit e, pohled co nejvíce různých zainteresovaných subjektů, e, jednat o té plánované reformě, získat pohled ostatních na věc, provést změnu názoru s poslanci, tak abychom mohli lépe a naši zpravodajové mohli lépe zareagovat na návrhy komise. Ale rád bych v této souvislosti připomenul, že výbor strávil dva a půl roku přípravou na tuto chvíli protože jsme sledovali, jak, jaká je situace o zadávání veřejných zakázek v členských státech. Paní Heidi Rühle také za zelenou stranu jistě e, vystoupí. Později v diskusi byla zpravodajkou totiž pro dvě zprávy z vlastního podnětu. Kromě toho jsme uspořádali jedno veřejné slyšení, provedli jsme také e, jednání e, s národními parlamenty, takže jsme velmi dobře připraveni na tuto věc a myslím, že můžeme dost dobře tvrdit, že se nám podařilo ovlivnit některé aspekty tvorby této politiky je to jedna z priorit, kterým se náš výbor věnoval. Já chci poděkovat všem politickým skupinám, které se dokázaly dobrat schody. Myslím si, že také je to ukázka nových postupů ve výborech, které umožní parlamentu utvářet eh, evropskou agendu. Dnešní slyšení bude rozděleno do dvou částí, do dvou panelů. Nejprve se zaměříme na strategický rozměr zadávání veřejných zakázek zejména při aplikaci ekologických a sociálních či společenských kritérií v praxi. To je velmi důležité, protože my zde můžeme dost dobře provádět legislativní práce a důležité, jak to potom funguje v terénu, takže ta slova v praxi jsou velmi důležitá. A druhý panel bude věnován tématu eh, flexibilita versus eh, právní jasnost, nalézt eh, správnou vyváženost v oblasti pravidel pro moderní, moderních pravidel pro veřejné zakázky životopisy našich panelistů byste měli mít k dispozici, nebo si je můžete vyzvednout dostupu do sálu, takže nebudu podrobně naše panelisty představovat a předám slovo našemu zpravodaji Marku Tarabelovi pro jeho úvodní vystoupení a úvod eh, do dnešní diskuse. Prosím, Marku. Merci, eh, monsieur... Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, jsem velice poctěn, že mohu být na tomto místě, bohužel oddělen od předsedy, ale je to z důvodu eh, viditelnosti plána, plátna. Chci vám říci, že to je problematika, jak všichni víte, příznačná a velmi důležitá. Je to jedno z 12 stěžejních opatření, které inicioval pan Barnier. Právě proto, aby z vnitřního trhu se stalo něco, co bude efektivnější. Veřejné zakázky obsahují celou řadu výzev. A já to si uvědomuji nejenom s určitým nadšením, ale také s určitou zkušeností, vzhledem k tomu, že jsem byl zodpovědný eh, v místním úřadě, takže nezapomínám na svůj původ a jsem velice eh, jaksi pozorný. Samozřejmě, že se snažíme zjednodušit život zadavateli. Zadavatel má tu kompetenci, aby podnítil tento vnitřní trh z tohoto hlediska. A pak je zde samozřejmě hledisko také podniků, které jsou důležité právě z hlediska oživení ekonomiky. V současnosti žijeme krizi a víme, že veřejné zakázky představují 19 HDP EU. Takže je nutné zajistit, aby tento vnitřní trh byl efektivnější a to je něco, o co se společně snažíme. Změnit pravidla představuje vždycky určitou nejistotu. Eh, směrnice 17 a 18 z roku 2004 nebyly ještě převedeny do práva všech členských států, to znamená, všechny členské státy ještě neimplementovaly tyto směrnice a už říkáme, že je budeme měnit. Takže to vyvolává určité reakce a měli bychom se tedy snažit o úspěch. Měli bychom naplnit cíl, který spočívá v tom, že chceme zjednodušit toto řízení, má být jasnější a také vnitřní trh musí být efektivnější a musí odpovídat potřebám společnosti. V první části, tak jak řekl pan předseda, budeme hovořit o environmentálních kritériích, o sociálních kritériích. Já udělám pouze úvod z tohoto hlediska. Já jsem před třemi týdny, nebo více než třemi týdny, odevzdal již práci na toto téma a environmentální kritéria jsou v návrhu této směrnice. Co se týče sociálních aspektů, i tady se musíme snažit pokročit, protože se jedná o osoby s postižením, které by měly být bezpečnější, podmínky práce. Experti, kteří dnes jsou s námi, eh, jsou představiteli, s kterými jsem se již setkával. Mým posláním je, abych se setkával se všemi důležitými subjekty, se všemi aktéry. Maximálně vždy jednám půl hodiny s těmito představiteli, to je pravidlo, které musíme dodržovat. Ale je zajímavé takto postupovat, protože máte reakce z terénu, zkušenosti a to samozřejmě vás zaměřuje na určitou tematiku. O tom budeme hovořit v druhé části Budeme se tedy eh, zabývat eh, zjednodušováním. To je určitá výzva. Musíme si uvědomit, že návrh z komise, který jsme dostali těsně před Vánocemi, je takový, že ne přímo nás nepokojuje. Myslím si, že ten myšlenkový postup, eh, který je tam obsažen, je vítán. Ale je to komplikovaný text, je to mnohem delší než předchozí směrnice, je to velmi detailní v některých aspektech, takže musíme toto umět správně vyhodnotit. Eh, někde musíme posílit vůli komise a někdy musíme trošku skorigovat určité zaměření. A to dnešní slyšení k tomu právě slouží. Na závěr bych řekl, že pravidla, která souvisejí s některými novinkami, mám na mysli národní orgány, o kterých budeme hovořit často. Je to vlastně věc, o které se zmiňujeme nejvíce. A také je to téma, o kterém hovoří moji partneři nejvíce. Jde o to, abychom porovnali jednotlivá stanoviska, abychom položili otázky. S tím eh, náš timing počítá, takže já za chvíli ukončím své vystoupení, také na závěr budeme mít ještě závěrečné postřehy. Myslím si, že dnešní setkání slouží k tomu, abychom bedlivě naslouchali osobám z terénu, osobám, které představují jednak eh, zadavatele, ale také podniky, zvláště malé a středně velké podniky kde si právě přejeme, aby se účastnili více na veřejných zakázkách, aby byli efektivnější. Jsou se také zástupci soudních orgánů, eh, které často eh, dostávají opravné prostředky. Takže musíme zajistit vyváženost, musíme zajistit zjednodušení, musíme také udělat prostor inovacím. A paralelně musíme samozřejmě bdít nad tím, aby toto bylo právně ošetřeno tak aby nevznikala právní nejistota, která generuje frustraci, spoždění a tudíž nedostatek efektivity jak z hlediska podniků, tak zadavatelů. Snažme se tedy pracovat co nejlépe, v každém případě již nyní děkuji všem vystupujícím, kteří nám poskytnou užitečná vysvětlení ohledně této tematiky, která je složitá. Thank you. Thank you much, Děkuji mnohokrát, Marku za tvé energetické vedení v této věci. A nyní tedy přistupme k prvnímu panelu. Každý z řečníků bude mít 10 minut, budou mít před sebou stopky a už jsem řekl, že bude třeba dodržet čas, tak aby byl dostatečný čas pro diskusy. Eh, jak jsem eh, řekl, životopisy řečníků jste obdržel, máte k dispozici. Stručně představení. Nejprve si řekneme do pana doktora Gianna Lugio Albana, eh, šefa výzkumu a vývoje eh, v agentuře Concept, což je italská veřejnoprávní agentura pro veřejné zakázky. Eh, pan doktor bude hovořit o změně pravidel, o novém koncipování nákladů a přínosů v oblasti zadávání veřejných zakázek. Pan doktor má obrovské zkušenosti jak s vypracováním eh, strategie ve své, eh, ve své agentuře, s posuzováním hospodářských aspektů a dalších aspektů. Takže, pane doktore Albanu, máte slovo. Slyšíte mne dobře? Ano, děkuji mnohokrát. Je mi velkým potěšením a ctí, že tu dnes eh, mohu s vámi být. Jmenuji se Gian Luigi Albano, pracuji tady pro italskou veřejnou italskou agenturu pro, veřejno, pro zadávání veřejných zakázek, KONCIP. Vznikli jsme před 15 lety Eh, vlastně nás Ministerstvo hospodářství a financí. Hlavním naším posláním je eh, poskytnout podporu pro modernizaci italské veřejné zprávy. Jednou z hlavních oblastí činnosti je provedení programu pro racionalizaci veřejných výdajů v oblasti zboží i služeb, což je hlavní důvod, proč tu dnes jsem. Koncip sehrává určitě důležitou roli eh, v té širší architektuře italského systému zadání veřejných zakázek, vzhledem k tomu, že jsme ústředním eh, nákupčím orgánem, eh, zadáváme tedy veřejné zakázky s tím, že pravidla jsou povinna pro, nebo jejich přiznání se povinné pro ústřední vládu, je to dobrovolné pro samozprávy, ovšem i na samozprávy máme dopad, protože musí dosahovat našich benchmarků v oblasti poměru kvality a ceny. Když byl konce pověřen eh, úkolem agregovat, nashromáždit alespoň do, do značné míry veřejnou poptávku, začalo být všem jasné, že oblast veřejných zakázek je stále složitější, komplexnější a ukázala se jasná potřeba dalšího know-how, kromě toho tradičního, které se používá eh, v oblasti veřejných zakázek, to znamená eh, právní a technická expertíza. Proto do naší agentury přišly také ekonomové. Proč? Eh, zejména totiž při agregaci veřejné poptávky vstupuje do hry celá řada rozměrů a dimenzí, které se žádají ekonomické znalosti a, a primárně sekundární legislativu princip rozdělování zakázek do částí, do dílů, jak zabránit také dohodám mezi účastníky ve výběrových, či tedy uchazeči ve výběrových řízeních, tajným dohodám tedy. Také poskytujeme poradenství našim zainteresovaným eh, subjektům ohledně dalších aspektů, jako je například ETS, systém obchodování s emisemi. Takže zvyšlo se povědomí o tom, že eh, ekonomie sehrává stále důležitější roli v oblasti zadávání veřejných zakázek a příslušných postupů. Opravdu tomu tak je, znamená od té doby, co jsme se nedávno vydali cestou modernizace celého systému, a sledujeme stále širší cíle. Přeji tedy od systému veřejných zakázek, který byl především založen na velmi úzkém výběru, to znamená nejnižší cena, jediné kritérium. Přecházíme na systém, který posuzuje mnohem širší soubor kritérií, kde tedy jsme připraveni zvažovat různé možnosti, různé úrovně kvality, různé finanční nabídky. Ale stále se domnívám, že hlavní výzvou a řekl bych i hlavní inspirací je posunout se eh, od čistě value for money na něco, co bych nazval sociální hodnota za vložené prostředky, tedy social value for money. Eh, vidíme zde minimálně tři další pilíře, které začínají být eh, citlivé pro občana, trvá udržitelnost, eh, zpráva řízení trhu a inovace. Což znamená v praxi, že rozšiřujeme tedy okruh možností již předem, jak se ale zároveň se zvyšuje komplexnost celé věci, komplexnost, složitost našeho úkolu. Jednou z našich hlavních úloh je, že pokud chceme rozšířit potenciální okruh eh, uchazečů o veřejné zakázky, pokud tedy jsme připraveni rozšířit potenciální okruh smluvních stran, musíme řešit problematiku externalit. Eh, ať již environmentálních či společenských, sociálních. Co víme, je, že zde tady vstupuje do těch úvah subjektivní prvek. Takže hovoříme-li o environmentálním aspektu, často to vypadá tak, že můžeme oddělit eh, veřejný přínos, společenský přínos soukromý přínos, společenský přínos. Ale víme, že je důležité zohlednit celý životní cyklus. A tento přístup je někdy v rozporu eh, s racionále veřejného rozpočtování. To je možný zdroj problému. Eh, dalším zdrojem problému je, že kdykoliv je systém veřejných zakázek roztřištěný, decentralizovaný, pak je eh, obtížné eh, pro ty menší zadávací orgány, zadavatelské orgány eh, požadovat větší sociální přínos. Mají tedy slabší vydávací pozici. Takže to je důležité při zvažování sociálních aspektů, společenských aspektů, které začínají být důležitější. Je pravda, že je obtížnější je hodnotit, ale je zároveň součástí součástí činnosti každého zadavatelského orgánu zvažovat i tyto aspekty a dopady veřejných zakázek. Je, k tomu přistupovat, je třeba k tomu přistupovat opatrně, protože tady se mohou otevírat dvířka pokušení diskriminačních postupů a může to vyvolávat další obavy a problémy, eh, pokud jde o spravedlivost, férovost eh, celého postupu zadání veřejné zakázky. Takže zde může vznikat vnímání eh, vyšších překážek, eh, větších překážek eh, vstupu na trh pro firmy jiné než místní, což je samozřejmě proti, proti cíli budování jednotného vnitřního trhu. Inovace jsou dalším pilířem. Zde je ta výzva dvojí. Jednak, abychom mohli inovovat, musíme být připraveni brát na sebe riziko, Eh, veřejné orgány eh, u veřejných zakázek nejsou připraveny brát na sebe riziko, takže musíme přejít na systém, kdy eh, zadavatelé veřejných zakázek jsou připraveni brát na sebe riziko. Za druhé potřebujeme flexibilní postup, aby bylo možné vyhodnocovat a brát do úhy také inovativní řešení, ale aby to bylo možné, musíme zdůraznit roli hodnocení ex ante, respektive omezit tuto, tuto roli pardon, a přejít více na systém hodnocení ex post, což je velmi inovativní záležitost. Je tady třeba sladit také nebo vyvážit aspekt hospodářské soutěže a nákladu. Hospodářská soutěž konkuren, konkurence, to nesmí být cíl sám pro sebe, pouze nástroj, jak vám řekne každý rozumný ekonom. Konkurence v oblasti veřejných zakázek je velmi delikátní záležitost. Proč? Protože veřejná zakázka eh, či zadání veřejných zakázek je nutně repetitivní činnost, takže pokud omezíme pozornost pouze na krátkodobé hledisko, může to být velmi nebezpečné, riskantní. Chceme eh, udržet eh, tu dodavatelskou základnu, co možná nedotknutou a co možná nejpočetnější, a to dlouhodobě. Proto se musíme postarat o to, aby dodavatele byli ochotni Eh, se znovu ucházet eh, o zakázky dnes, zítra, pozítří. Musíme zaručit, aby, eh, aby uchazeči výběrových řízeních se mohli spolehnout na procedurální stránku věci, aby kritéria byla co možná nejjasnější, neobjektivnější. Musíme také zaručit, že bude existovat opravdová konkurence ve fázi udělování zakázky, a to znamená vynucování smlouvy je zásadní pro to, aby se naplnily sliby, které byly dány ve fázi ty udělení zakázky. Proto je tady, je tady třeba ošetřit všechny tyto aspekty naraz v rámci modernizace systému. A pokud bych eh, měl vyvodit určité, asi ne závěry, to by po deseti minutách vystoupení eh, bylo trochu nadnesené, ale alespoň tedy eh, určité východisko pro diskusi. Za prvé, všichni jsme si vědomi potenciál veřejných zakázek jakožto hladkého regulačního systému, eh, který je eh, v prudkém kontrastu se standardním regulačním systémem, který je vlastně diskriminační ze své povahy. Dále chceme posílit pojitko mezi tvorbou politiky a každodenní praxí. Proč? Protože čím větší možnost výběru, čím větší okruh možností pro veřejné tedy eh, nákupči, eh, zadavatele, tím více potřebujeme, eh, aby určité normy byly opravdu důsledně uplatňovány v praxi. Dále jsme si vědomi toho, že oblast veřejných zakázek je stále složitější, je třeba měnit profil kariéry, protože veřejní zadavatelé vlastně začínají být profesí, které stále rizikovější, nebo jak si je zde ten element rizika. A v souvislosti s novou směrnicí také jsme si vědomi toho, že potřebujeme výraznou snahu eh, v oblasti eh, možnosti měřit dosažené výsledky. Děkuji za pozornost. Velice děkuji. měl, velice jste se dobře držel času a vaše přednáška byla velice srozumitelná. Myslím si, že jdu, nebo doufám, že ostatní řečníci si z vás vezmou příklad. Hovořil jste o udržitelnosti a také o zeleném zadávání veřejných zakázek a jsem velice eh, rád, že mezi nás také zavítala paní doktorka Janet Meissner-Pritchard eh, ze Spojeného království. Je ředitelkou eh, programu pro klima a lesnictví a je také odbornicí právě na zadávání veřejných zakázek v oblasti životního prostředí. Jsme velice rádi, že nás můžete informovat o vašich názorech na, tuto, na návrh této směrnice, co si, co si, jaký máte názor na udržitelné zadávání veřejných zakázek a dávám vám tímto slovo na 10 minut. Děkuji. Dovolte mi nejprve představit eh, Klein Earth. Jsme eh, vlastně firmou eh, právníků. Chtěla bych nejprve hovořit o takových klíčových cílech ve zprávě parlamentu, která se týká veřejných zakázek a chtěla bych hovořit zejména o těch, které jsou mi nejbližší. Je to udržitelnost, jasnost, zjednodušení a také hodnota. Podle mého názoru je to tak, že mnozí v této debatě e, už usilují o udržitelnost celého procesu. E, že se domnívají, že ta udržitelnost je v rozporu s některými jinými cíly. Doufám, že ve své prezentaci vám ukážu, že je naprosto zásadní a také velice možné to, aby všechny tyto hodnoty zde existovaly pospolu a že je také naprosto důležité, aby to tak bylo. Samozřejmě, že jasnost a právní eh, jasnost jsou důležité. Já, co by právnička, analyzuji právní texty a vždy eh, hledám jasnost a eh, jednoznačnost, protože pouze tak funguje právo v praxi kvalitně. Usiluji o udržitelnost a myslím si, že pokud bude zadávací řízení udržitelné, tak to přinese i lepší hodnotu. Mezi naší prací je také i posuzování připravované legislativy Evropské unie a také navrhujeme různé mm, další podněty. Domníváme se, že jsou zde tyto ty hlavní cíle. Je důležité je dosáhnout. Je důležité, abychom usilovali o zjednodušení, o jasnost a myslím, že bychom se měli vyhnout tomu, abychom příliš lepěli na různých detailech. A e, legislativa často vede k různým drobným výjimkám a e, podrobnostem, takže je, to sice by mělo vést k větší jasnosti, ale bohužel to spíše vede ke zmatečnosti. To znamená, co jsou tedy ty hlavní principy, co se týče zadávání veřejných zakázek. Za prvé, pravidla EU jsou o tom, jak nakupovat, nikoli co nakupovat. Mm, jedná se zejména o to, že vládní orgány e, nakupují služby nebo zboží, které potřebují. Je důležité tedy také definovat e, co, nebo co je vlastně předmětem těch eh, zakázek. Další princip, který se týká udržitelnosti, je to, že je důležité také považovat horizontální cíle za rovnocené s funkčními cíly. Myslím si, že to je taková dvojitá nákupní síla. Například nějak, pokud je zde zadavatel, který chce třeba nakupovat eh, papír, tak pokud eh, nakupuje zároveň recyklovaný papír, tak kromě toho, že nakupuje papír, tak vlastně i přispívá k ochraně životního prostředí. Takže to je takový dvojitý přístup. Na snímku máte také několik dalších příkladů. Jedná se o příklady z Evropského soudního dvora. V těchto případech Evropský soudní dvůr zdůraznil, že je důležité, aby horizontální cíle byly rovnocené s funkčními cíly a také existuje definice, co všechno mohou ty horizontální cíle pojímat. Další takovým, takovým hlavním principem je co nejlepší hodnota za vynaložené prostředky. Myslím si, že je jasné, že e, pokud nám, e, pokud bude to zadávací řízení e, efektivnější, přinese také efektivnější vynakládání prostředků a lepší hodnotu. Dále jsou zde také smlouvy EU, které vyžadují tyto věci. Máme zde také integrační princip. Dále jsou zde eh, například akční plány o udržitelnosti, o spotřebitelských trzích. A všechny tyto dokumenty také hovoří o tom, že právě zadávání veřejných zakázek přispívá k udržitelnosti. Čtvrtý hlavní princip je propojení eh, s Otázkou je, zda udržitelnost má být součástí zadávání veřejných zakázek. Já si myslím, že je velice důležité přesno, toto přesně definovat a dobře to pochopit. Pokud řeknete, že chcete zavést do veřejných zakázek horizontální cíle, tak to vypadá tak, že e, vlastně se zvednou stavidla všem věcem a je důležité, aby zde stále byly, byla pravidla. Je důležité najít zde dostatečnou rovnováhu. Musíme zde mít horizontální cíle, nicméně ty horizontální cíle nesmí jít příliš přes rozsah eh, těchto eh, zadavacích řízení. Evropský soudní dvůr velice jasně řekl, eh, nebo jasně stanovil velice důležitá pravidla, nicméně ta pravidla jsou poměrně široce interpretována. No a nakonec je zde princip transparentnosti a rovné ochrany, rovného zacházení. Toto jsou také velice důležité cíle. Domnívám se, že zde je to vlastně ochrana eh, toho uchazeče. Jde o to, aby všichni mm, uchazeči, eh, aby se všemi uchazeči bylo zacházeno rovnoceně. A jde také o to, aby zde existovala rovnost, rovné zacházení a rovné podmínky pro všechny. Pokud chceme zjednodušovat pravidla a vyjasňovat tato pravidla a tím dosáhnout větší udržitelnosti, musíme se snažit eh, vyhnout tomu, abychom všechno příliš komplikovali. Podle mého názoru dochází eh, ke konfliktům nebo k, těm, k tomu nadměrnému komplikování, zejména tam, kde se snažíme předejít různým eh, nesrovnalostem, kdy je zde nedostatek důvěry a také dochází k problémům, které se týkají transparentnosti a eh, problémy s příliš širokou interpretací, což je vlastně eh, jde oproti nálezům Evropského soudního dvora. Dále zde máme určité technické specifikace. Pokud chceme eh, využít všechna ustanovení těchto návrhů. Například máme zde článek 40, který se týká technických eh, specifikací. V té navrhované legislativě tento článek říká, že technické specifikace mohou obsahovat horizontální cíle. A dokonce se tam ještě říká ještě podrobněji, to, že, různé, že to můžou být například různé procesy, postupy v rámci eh, výroby nebo i v jiných fázích životního cyklu produktu. Potom ten článek pokračuje ještě podrobněji a tam se zdá, že se ty specifikace omezují pouze na funkční cíle. Co se týká tedy, teď hovořím pouze o článku 40, ale ukazuje se, že zde eh, ty jednotlivá ustanovení nejsou konsistentní. Pak je zde například bod ustanovení 41, ten se také týká technických specifikací a hovězuje, eh, hovoří, hovoří se o tom, že ty technické specifikace se mohou vztahovat i na jednotlivé charakteristiky pro eh, té výroby. Dále se zde však také říká, že eh, je možné uvažovat také různé aspekty sociální udržitelnosti produkce. Čili je to vlastně na tom konkrétním zadavateli, aby se rozhodl, jak bude postupovat. To znamená, pokud chceme jedno, nějaké jednoduché a jasné pokyny celého e, postupu zadávání zakázek a zejména těch kritérií pro udělení zakázky, tak si domníváme, že rozsah toho, co lze zahrnout mezi technické specifikace nebo kritéria e, toho e, udělení zakázky, musí být definováno e, navázaností vlastně na tu, na, ten, na tu samotnou věc. Dále je zde ještě otázka horizontálních a funkčních cílů. Otázkou je, zda Eh, chceme také zachovat sociální nebo mm, environmentální udržitelnost. Také je zde rozdíl v rozhodovacím postupu mezi technickými specifikacemi a kritérii o udělení zakázky. Zadavatel by měl mít eh, eh, dost času k tomu, aby informoval o tom, jaké má tyto požadavky. A co se týče technických specifikací, tak to jsou vlastně požadavky veřejného zadavatele. Veřejný zadavatel může říci, že pokud nedokáže ten uchazeč splnit technické specifikace, tak se nemůže ucházet o zakázku. Například, pokud eh, zadavatel říká, že chce nakoupit elektřinu pouze z obnovitelných zdrojů, tak eh, to tak může učinit. Může říci, že tím chce podpořit třeba otázky ochrany klimatu. A poté tedy eh, řekne, že chce odebírat pouze ener, ener, ener, elektřiny z obnovitelných zdrojů. Nicméně na druhou stranu jsou zde kritéria pro udělení, pro přidělení zakázky, a ty umožňují zadavateli eh, vlastně mezi, dávat do rovnováhy různé hodnoty, porovnávat různé hodnoty. Takže uveďme si stejný příklad. Například zadavatel může přidat eh, určité body, pokud elektřina pochází z obnovitelných zdrojů, nicméně může to porovnávat ještě s dalšími prioritami, například eh, s cenou. To znamená, měli bychom žádat, co se týče u, u, u každého detailu, u každé podrobnosti, zda je to v souladu s těmi hlavními principy. A pokud je to tak, tak musíme eh, klást důraz na to, aby ten vztah mezi tím základním principem a tou podrobností byl jasný. Pokud ten vztah není jasný, tak je otázkou, proč i to tam v té směrnici má být uvedeno a zda to není zbytečné. Děkuji za pozornost. Děkuji, říká předseda. Také eh, nechtěl jsem vás přerušovat, eh, nicméně chtěl bych připomenout všem dalším řečníkům, aby dodržovali řečnickou dobu. Děkuji, říká panelistka. Děkuji, říká předsedo. Eh, myslím si, že už zde tyto dvě prezentace byly, že se navzájem doplnily. A nyní již vítám paní Veroniku Nilsson, která je tajemnicí v ECOS, která hovoří také o zapojení sociálních kritérií. Paní Veronika Nelson eh, má veliké zkušenosti právě s, s veřejných zakázek a dávám vám tímto slovo na 10 minut. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejprve bych měla zmínit, že v ECOSu jsme přijali pozici o krevidovanému Eh, rámci pro veřejné zakázky. Zaměříme se na tři eh, věci. Dodržení pracovních podmínek, eh, sociální aspekty, dále kvalita služeb a dále úloha místních samozpráv. Já vidím, že náš poziční dokument je součástí dokumentace, takže pokud byste se s tím chtěli podrobněji seznámit, můžete to přečíst. Já se zaměřím především na eh, zapracování sociálních kritérií do vyhodnocování eh, eh, nabídek u veřejných zakázek, protože to je poměrně složitá problematika. Jak toto tedy uvést do praxe? Už to tady zaznělo, že je důležité, že nemůžeme regulovat vše prostřednictvím veřejných zakázek, protože pokud začneme hovořit o sociálních faktorech, tak se to začíná stávat jakýmsi vánočním, eh, eh, pardon, nakupním seznamem toho, co by si kdo přál. Takže zaprvé eh, soulad s národní legislativou a kolektivními dohodami, to je pro nás nejdůležitější. Může to, znát, může to znít jako poměrně samozřejmá věc. Samozřejmě podniky musí působit v souhlase se zákonem, ale realita bohužel je taková, že velmi často jsou práva zaměstnanců vyplývající z legislativy podrývána, porušována v subdodatelských řetězích a tak dále. Dále možnost zohlednit environmentální faktory ve veřejných zakázkách. To v pojetí komise zůstává naprosto dobrovolnou věcí. My odmítáme tuto dobrovolnost a apelujeme na Evropský parlament, aby zavedl právně eh, závaznou, závazná kritéria. Princip rovného zacházení na pracovišti, ten je naprosto základní Evropské instituce by měly zaručit, aby rámec pro veřejné zakázky znamenal dodržení veškerých eh, pracovních podmínek eh, a principu na, přímo na pracoviště, ale třeba zadrži, eh, zaručit soulad mezi evropskou legislativou a umluvami MOP, zejména umluvu číslo 94, která, která stanoví, že podmínky v ve smlouvách o veřejnou zakázku nesmí být méně příznivé než podmínky stanovené pro stejnou práci ve stejné oblasti v kolektivní dohodě či jiném eh, právním nástroji. Konkrétně pravidla pro veřejné zakázky by měly obsahovat eh, požadavek na eh, uchazeče, aby, je, aby prokázali, že jejich nabídka je plně v souhlase s příslušnými, příslušnou právní legislativou a kolektivními dohodami. Je třeba říci, že pokud máme nedozorované eh, řetězce subdodavatelů, eh, těžko se provádí monitoring. Eh, samozřejmě do veřejných zakázek často vstupí řetězce subdodavatelů a tyto řetězce jsou někdy velmi dlouhé, velmi složité s tím výsledkem, že na jedné straně začíná být nemožné pro kontraktační orgán identifikovat um, skutečné subjekty, které vlastně vstupují do té smlouvy. A na druhé straně porušování pracovně právních předpisů či kolektivních dohod je těžko určitelné, zjistitelné. Proto by kontraktační orgány měly vyžadovat u nabídek, aby bylo jasně eh, zmíněno eh, případné subdodavatelství. V aktuálním návrhu eh, komise je toto pouze, pouze nepovinné. Dále třeba zavést systém Eh, společné nedílné odpovědnosti, tak aby celý subdodavatelský řetězec byl takto odpovědný, nesl společnou nedílnou odpovědnost, eh, ať už eh, o základní práva, BOZP, pro školní pracovníků a tak dále. Dále definice kritérií pro udělování zakázek. To je nesmírně důležité, aby tady byla do toho zapracována i sociální kritéria. Udělování veřejných zakázek na základě pouze nejnižší ceny je v rozporu s představou zohlednění i sociálních faktorů a myslím si, že hospodářská a finanční krize, která přinesla škrty ve veřejných rozpočet, rozpočtech, pardon, eh, ukazuje, že zastane větší riziko, že, eh, že veřejné subjekty budou udělovat nabídky pouze eh, podle kritéria nejnižší ceny a nezohlední sociálně environmentální faktory. Ovšem výběr pouze podle nejnižší ceny ohrozuje, ohrožuje pardon, kvalitu pracovních míst i služeb. Já bych to ráda doložila příkladem z Dánska, kde dánské odbory přeskoumaly eh, nákladové úspory dosažené tím, že se outsourcovaly místní zdravotnické služby. Za prvé, náklady bylo možné snížit o nějakých 15-20%, ale co shledaly dánské odbory, bylo, že ten rozdíl v nákladech byl dán tím, že nové firmy eh, využívaly zaměstnance hůře proškolené, více využívaly pracovníky na částečný úvazek a neplatili žádné přesčasy ale kromě Dánska, myslím, eh, existují eh, dobré zkušenosti se sociálními doložkami, kdy se eh, ukazuje, že pracovní podmínky jsou souhlasné souhlase s běžným standardem v daném odvětví. A myslím, že také byly podniknuty i další kroky. Například máme příklad města Kodaň, kde jsou stanoveny podmínky pro zaškolení mladých pracovníků, ale Máme zde kolegu z Dánska, takže určitě se dozvíte ještě leco z osvědčených postupek v Dánsku v poslední době. Takže bych uvedla také příklad z Německa. Tam se ukázalo, že eh, veřejnoprávní orgány eh, udělující veřejné zakázky pouze podle nejnižší ceny vyvolávají spirálu směrem dolů, kdy se snižují mzdy, eh, pracovní podmínky se zhoršují, pracovní doba se také zhoršuje, stává náročnější. Takže eh, tolik kritéri- k jednomu kritériu zmiňovanému návrhu komise není nižší cena. Další kritérium ekonomicky nejvýhodnější nabídka. Domníváme se, že to si, pod, to si žádá daleko eh, ucelnější definici, protože v návrhu komise ta kritéria, která jsou zmiňována, eh, obsahují kvalitu, estetické a funkční vlastnosti, environmentální vlastnosti a inovativní povahu ale k sociálním aspektům tam není vůbec nic. Takže v této oblasti je to velmi slabé, Já myslím, že návrh komise by měl obsahovat i jiná kritéria. Například eh, místní samozpráva v oblasti s velkou nezaměstnaností může zvážit eh, doložku, která by stanovila jako požadavek, že určité procento dlouhodobě nezaměstnaných eh, bude zaměstnáno v rámci té veřejné zakázky. Takže věci kolem dlouhodobé nezaměstnanosti a také dovednosti Eh, by měly být eh, možné i díky právě směrnici o veřejných zakázkách. Dále eh, zavedení principu hodnocení nákladu celého životního cyklu. To může opět znamenat odklon od toho čistě ekonomického přístupu, ale je třeba to dále rozvinout. Například externí environmentální náklady je možné zohlednit podle návrhu komise za za předpokladu, že jsou ověřitelné a monetarizovatelné, ale sociální externalizace nejsou zmíněny. Domníváme se, že eh, obtížné pracovní podmínky, dlouhá pracovní doba, špatné BOZP, eh, nedostatečné investice do dovedností pracovníků také eh, vyústí v externality, externí náklady, které třeba zohlednit. Dále ustanovení o abnormálně nízkých nabídkách finančních by mohly být jednou cestou, jak zabránit zneužívání a zabránit sociálnímu dumpingu. Pokud ta cena, kterou nabízí uchazeč, je extrémně nízká, eh, neobvykle nízká, musí být doložen eh, tím uchazečem eh, soulad a plnění veškerých pracovních právních předpisů a tak dále. Nicméně to znění ve směrnici je třeba posílit. Dále, jakékoliv porušení pracovních podmínek musí automaticky vést k vyloučení daného uchazeče z výběrového řízení. Návrh komise, pokud je o kontaktační subjekty, pokud je o možnost požadovat určité, eh, určité značky, certifikace environmentálních, sociálních a jiných charakteristik, domníváme se, že takovéto značení, jaké to značky, mohou poskytnout užitečné informace o chování, eh, chování smluvních stran. Nicméně tyto značky samy o sobě nemohou poskytnout dostatečnou záruku, pokud je o, o dodržování pracovních podmínek a environmentálních kritérií. Dále totiž eh, by zde měly hrát roli platné normy, normy v oblasti jakosti například, které někdy um, se prokázalo, že mají pozitivní dopad i na mzdy, na pracovní podmínku a praco, pracovní podmínky a pracovní zátěž, zejména tam, kde byly zahrnuty do kolektivní smlouvy. Ráda bych rovněž upozornila, že, jak víte, ve směrnici je nastaven zvláštní režim pro sociální služby, což vítáme, ale domníváme se, že soulad s národní pracovním právními předpisy a kolektivními smlouvami by měl platit i pro sociální služby jako povinnost. Já možná dokonce ani nevyčerpám svých deset minut, takže na závěr bych ještě ráda zmínila eh, pokyny komise zveřejněné v roce 2010. Je to příručka či pokyny pro zohledňování eh, sociálních eh, aspektů, faktorů eh, při veřejných zakázkách. Tady jsou určité pokyny eh, pro to, jak zvolit sociální kritéria. Jsou tam různé kategorie, například podpora pracovních příležitostí, podpora důstojné práce, podpora souladu se sociálními pracovními právními právy, eh, zabránění sociálnímu vyloučení, podpora sociálních organizací a další kritéria, ale tady přestanu, protože myslím, že ta čtyři kritéria, která jsem zmínila, jsou nejdůležitější a teď už jsem téměř na deseti minutách. Děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát za velmi jasnou prezentaci. To bylo přesně deset minut, takže blahopřeji. Ale eh, do těch deseti minut se vám podařilo, podařilo zahrnout mnoho, mnoho zajímavého. A, a ještě poslední expert v rámci tohoto panelu, další expert na veřejné zakázky, jak je příznačné z Dánska, protože Dánsko, jak víte, není předseda Radě EU, takže zde máme silnou účast dánské, dánské vlády. Dánská vláda se eh, zasazuje nebo vede vlastně není ten přeskum této eh, veřejnic, eh, této směrnice, pardon, pro zakázky, za co jsme dánské vládě, vládě vděční. Pan Jakob Šarf je šéfem oddělení na dánské obchodní komoře, předtím ovšem byl ředitelem dánského portálu pro veřejné zakázky Eh, což je jeden z příkladů opravdu nejosvědčenější praxe eh, v členských státech. Komise by byla ráda, kdyby se to rozšířilo i jenom. ve snaze zlepšit kvalitu zadání veřejných zakázek a také kvalitu nebo míru souladu s předpisy. Vaše prezentace se bude týkat eh, ekologických a sociálních kritérií. Máte slovo na 10 minut. Velice děkuji, vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Velice děkuji za příležitost vystoupit na tomto veřejném slyšení a podělit se s vámi o naše zkušenosti a také názory, které se týkají zadávání veřejných zakázek. Podívám se na celou věc trošku z jiného úhlu, než tak učinili mi kolegové. Ještě předtím mi však dovolte několik takových základních poznámek. Já sám eh, zastupuji Ehm, komoru, která zastupuje 17 tisíc eh, firm, podniků. Některé patří k největším veřejným ehm, organizacím, které tedy eh, každý den pořádají eh, nebo vypisují veřejné zakázky. To znamená, že i pro, Dánska, i pro Dánska je důležitá otázka, zda můžeme zlepšit systém zadávání veřejných zakázek. Kde bych začal? Myslím si, že se všichni shodneme na tom, že malé a střední podniky jsou v centru eh, našich, naší pozornosti, když hovoříme o vytváření pracovních míst a když hovoříme o růstu. Když hovoříme o zadávání veřejných zakázek, tak je důležité si uvědomit, že malé a střední podniky jsou nesmírně citlivé na, všechna, na všechny splatité pravidla a také na vysoké transakční náklady průměru eh, u jednoho tendru vynakládá dánská firma zhruba 31 tisíc eur. Takže když to všechno spočí... když to všechno spočítáme, tak je to asi 4,6 milionů dánské, dánských korun, pardon, miliard dánských korun. Takže to je docela velký, je to velká suma. To znamená, pokud jsou zde složitá, příliš složitá pravidla, um, Měli bychom si v této souvislosti uvědomit, že dnes ta pravidla eh, dopadají, nebo ta složitost těch pravidel, že to všechno dopadá právě na malé a střední podniky. Pokud chceme vyjádřit, no, pokud chceme vytvářet nová pracovní místa, tak bychom Ehm, neměli, nebo tak bychom měli tu legislativu zvážet. Pokud jste si přečetli eh, ten nový návrh, tak je to přes 100 stran, plus tam ještě jsou tam různé eh, přílohy. A nevím, zda všechny malé a střední podniky mají k dispozici třeba právníka, který by to všechno prostudoval a byl pak schopen ehm, se účastnit eh, toho výběrového řízení. Existuje už právní rámec pro zelené zadávání veřejných zakázek. Stejně tomu je i v případě eh, veřejných zakázek eh, v oblasti sociální. Nicméně se ukazuje, a ukazuje to i ten návrh komise, který máme před sebou, že v tomto ohledu je to neštěstím. Když hovoříme o zeleném zadávání veřejných zakázek, tak eh, můžeme říci, že Dánsko je jednou ze zemí, která hrála velice silnou roli ve vytváření eh, tohoto zadávání veřejných zakázek eh, v Dánsku. Stále se snažíme o zlepšení této situace. A kam jsme se zatím dostali? Máme zde přístup, který vychází z toho, co je proveditelné. Hledáme různé možnosti na místní nebo regionální úrovni a to není výsledek nějakého tlaku. Jde o přístup z dola nahoru, nikoli se z hora dolů. Myslím si, že je to že takhle je to i v mnoha dalších zemích, když hovoříme o zeleném zadávání veřejných zakázek. Soustředíme se na vytváření partnerství. Dnes máme národní partnerství, kde jsou zapojeni všichni klíčoví účastníci, vláda, neziskové organizace, firmy, Eh, tak a tato partnerství usilují o to, jak ještě více prosazovat eh, zelené zadávání veřejných zakázek. Chceme také vypracovat určité praktické pokyny a nástroje, hovoříme eh, s veřejnými zadavateli a pokud se podíváte na tento diagram, tak je to situace z loňského roku. Požádali jsme zadavatele, ptali jsme se jich, co pocitují, co by překážky. Hovořili, že by chtěli lepší pokyny, chtěli by více pozornosti ze strany nejvyššího vedení, chtěli by více znalostí o produktech a nikdo tedy nežádal o nějakou další novou legislativu z, z výše Evropské nebo z té mm, úrovně Evropské unie. To znamená, eh, já pocházím ze země, která v tomto už učinila hodně práce, ale myslím si, že se na tom shodnou i další země. A chtěl bych tedy zdůraznit, že členské státy mají před sebou ještě hodně práce a je důležité, aby členské státy společně s komisí připravily modely TCO. Je důležité integrovat ekonomiku, udržitelnost a inovace. Potřebujeme k tomu nové modely, které tento systém ještě zdokonalí. Dále je zde otázka zadávání veřejných zakázek eh, v sociální oblasti nebo zadávání sociálních ob- zakázek, které bere v úvahu i sociální aspekt. Týká se to například eh, nezaměstnaných lidí, lidí se zvláštními potřebami, lidí se zdravotním postižením a tito lidé pak mohou být eh, zaměstnáni. Jsou to tedy osoby se zvláštními potřebami, v Dánsku prosazujeme takový přístup, alespoň do určité míry. Existují zde různá sociální partnerství a do kontraktů, do těch smluv eh, přidáváme takzvanou sociální doložku. Neříkáme, že to je nějaký dokonalý recept, nicméně my jsme to vyzkoušeli, pracujeme na tom a opět ten přístup je eh, ze zdola nahoru. Vidíme zde také um, reklamní nebo propagační fotografii, která pochází z propagační kampaně. E, jde o to, že v rámci e, tohoto zadávání veřejných zakázek můžeme mm, uvést na pracovní trh e, osoby, které s tím jinak by měly problémy dostat se na pracovní trh. Samozřejmě musíme si uvědomit, že tento mm, postup je omezený, že, že, má, mm, že, že, že zde nejsou Eh, nevyčerpatelné možnosti. Existuje zde také veliký počet eh, překážek, kdy prostě nelze využít tuto sociální doložku během eh, zadávání zakázek. Je to realita. To znamená, je dobré využívat tyto sociální doložky, pokud je to rozumné, pokud je to přiměřené, ale ještě lepší je vytvářet sociální partnerství mezi orgány, které e, se starají o tyto osoby se zvláštními potřebami a mezi e, firmami. Například jeden supermarket zaměstnal velký počet e, osob se zdravotním postižením. To znamená, je zde rovnováha mezi, je to vlastně prospěch jak pro firmy, tak pro osoby se zvláštními potřebami. A nehovoříme zde o tom, že zapotřebí k tomu nějaké nařízení pocházící z eh, úrovně EU. Dále, co se týče inovací. Eh, myslíme si, že je zde ještě příliš mnoho konvenčních tendrů, které se soustředí pouze na nejnižší cenu. Eh, celkově ten inovační potenciál je dost omezen, protože všechny postupy jsou velice rigidní. Chtěli bychom otevřít přístup soutěžnímu eh, dialogu a eh, postupu s vyjednáváním. Nechceme však, aby zde byla nějaká zvláštní eh, kapitola, jak je tomu podle návrhu ustanovení článku 24. Dochází také ke zneužívání veřejných financí. Někdy ehm, ta, ten zadavatel vlastně nezíská to, co chce. Jde o to, že všechny ty postupy jsou takové velice rigidní. Eh, měli, mohli bychom si vzít příklad eh, ze systému v Dánska. Ten systém eh, je tedy není tak rigidní. Vidíme zde světle modrou barvou označené zakázky, které jsou pod Prahové. V roce 2007 jsme zavedli právě tento eh, nový systém nebo nový, eh, nové zákony, které se týkají zadávání veřejných zakázek, které nejsou tak přísné, nejsou tak eh, zkostnatělé. A tento dánský zákon hovoří o tom, že pokud chcete nakoupit něco nad práh zhruba 65 tisíc eur, tak poté musíte oznámit výběrové řízení Nejsou zde žádné povinnosti, musíte pouze samozřejmě plnit všechna ustanovení, která plynou ze smluv. Nicméně neříkáme zadavatelům například, že musíte využívat pouze, pouze tu, tento postup, eh, musíte používat řízení s vyjednáváním nebo nemůžete ho používat. Dovolte mi ještě takový konkrétní praktický příklad, jak to funguje. Máme zde smlouvu o partnerství, který se týká eh, zařízení péče o seniory. Je to v západním Dánsku v oblasti Sidurs. Zde zadavatel využil tender založený na eh, dialogu a vyjednávání. Je to velice politicky, i politicky citlivá otázka, Eh, jde důležité, že zde máme určité strategické cíle a určité základní požadavky. Eh, zadavatel řekl, že chce, aby ti uchazeči sami přišli s různými nápady a inovacemi a poté došlo k opravdové soutěži a nakonec eh, toto můžeme považovat za inovativní výběrové zadávací řízení. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát našim čtyřem expertům, kteří skutečně jsou odborníky na tuto problematiku. Myslím, že jsme si vyslechli mnoho zajímavých podnětů. Není zahajuje diskusy. Nejprve dám slovo zpravodaji, stínovým zpravodajům. Eh, nevím, zda pan eh, Balamon si přeje zahájit diskusy. Stínové zpravodaje tu také máme, takže kdo, kohokoliv uvidím, se zvenutou rukou. Poprosím možná kolegy, aby se omezili ve svých dotazech cirka na minutu, tak aby nám zbyl velký prostor pro odpovědi expertů. Mám tu zatím pana Kofratyho, paní Vajle, paní Rille, paní Šaldemoze. Ještě někdo se hlásí do diskuze? A pan Šváb. Dobrá. Takže každý máte minutu, zhruba minutu. A pokud bude druhé kolo, budete mít, moci se, budete mít možnost se přihlásit znovu. Takže pan Koferaty nejprve. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Eh, co se týče eh, aspektu nákladů zadávacího řízení, byla zde změna také sociální dimenze z hlediska výběrového řízení. Souhlasím s tím, že tady tato propojenost se sociálními kritérii musí být. Ale musíme eh, dávat pozor, protože v různých eh, členských zemích kolektivní dohody mají různé formy a různé charakteristiky. Pokud budeme používat sociální kritéria jako součást eh, výběrového řízení, pak na druhé straně nemůže fungovat eh, pravidlo nejnižší nabídky uchazeče, protože většinou to předpokládá eh, částečné nebo eh, absentující pravidlo uplatnění sociálních kritérií. Musíme tedy si vybrat. Bylo by dobré, abychom měli specifické ustanovení ohledně výběrového řízení antikorupční povahy protože mm, dimenze výběrových řízení jsou takové, že je nutné toto brát eh, v potaz. Ustanovení proti korupci by nemělo být vnímáno jako paralelní ustanovení, mělo by být zasazeno přímo do centra těchto pravidel. Děkuji. Takže koho tu máme jako dalšího? Ehm, ne, nám není slovo panu Engelové, který se hlásil dříve, tak abychom měli vyvážené zastoupení různých frakcí. Takže pan Engel, který je svým zpravodajem za EPP, u této věci. Prosím, vaše dotazy. Děkuji, pane předsedo. Já se zaměřím na něco, co de facto není na pořadu jednání, ale stále více docházím k závěru, že je to chybou, že to není přímo explicitně uvedeno na pořadu jednání. Já jsem byl na zkušebně jízdě automobilem, který byl na vodík, vodíkový pohon. Nebudu uvádět výrobce, protože to by jistě bylo považováno za nezákonné, ale jde mi o to, že ten vůz má dánskou poznávací značku. A přitom tedy je zde v Belgii, v médiích také. A to z jednoduchého důvodu možnost, aby technicky vzato takový vůz mohl jezdit, tak jenom to zorganizovat, to trvalo 9 dní. Ověřit to všechno v Dánsku a poté uvést ten eh, automobil do provozu. V Belgii by to trvalo 6 měsíců. Tak při vší úctě k Belgii domníváme se opravdu, že pokud něco považují dánské úřady za způsobilé k silnějšímu provozu, že je tedy o tolik více riskantní v Belgii? A tím se dostávám ještě k podstatnějšímu problému vzájemného uznávání v rámci Unie pro nejrůznější věci, nejrůznější oblasti. Eh, hovoříme stále o environmentálních kritériích, sociálních kritériích, o řekněme dalším prvku, který projednávám s příslušnými zainteresovanými subjekty a tím je také spravedlivý obchod a e, značka Fair Trade, která může být také národně vnitrostátní. Já si kladu dotaz, tam místo toho, abychom vymýšleli nová pravidla na evropské úrovni, která budou těžko splnitelná, těžko srozumitelná, určitě nová zatím neexistují, takže e, si vyžádají mnoho úvah, mnoho úsilí při jejich sestavení. Zda by prostě nebylo jednodušší, kdybychom prostě řekli, pokud budeme jednotný vnitřní trh vážně, a bereme vážně 60 let evropské integrace, kterou už máme za sebou, měli bychom být schopni říci, že ve všech těchto oblastech, pokud nějaký produkt, služba, producent, poskytovatel služby dodržují kritéria stanovená v jednom členském státě, pak jakákoliv kritéria stanovená v jiném členském státě která musí být eh, splněna, mají být považována za splněna tím, že prostě jsou za, považována za splněna v jiném členském státě. O tom se tady zatím nebavíme, ale kladu se otázku, zda by nám to eh, výrazně neusnadnilo život a stejně tak život eh, zadavatelům a uchazečům veřejné zakázky. Děkuji. Jakožto zpravodaj pro typové schvalování motorových vozidel se s vámi ještě sejdu k této věci. A projednáváme také zítra normy, což si myslím má také velký dopad na lecos. Jako další se hlasila paní Vajlerová, prosím. Pane předsedo, já se opět vracím k výběrovému řízení a k zadávání. A mám otázku na paní Veroniku Nilsson a pak krátkou připomínku na adresu pana Jakuba Šarfa. Pane Šarfe, já si myslím, že jste si protiřečil, protože jste řekl, eh, že vlastně by tam neměly být žádná sociální mm, kritéria. Myslím, že bylo prokázáno, že to je možné, smysluplné a že to může být také politická vůle. Řekl jste jednu větu. Das makes sense. To také eh, potrhuje, To znamená tam, kde to dává smysl. Ale já myslím, že nastála doba, abychom sociální kritéria více začlenili do diskuze, než tomu bylo dříve. A s tím souvisí otázka na Veroniku Nilsson. V Německu máme některé spolkové země, které mají zákony ohledně zadávacího řízení a tam například stojí, že se musí dodržovat kolektivní dohoda, sice to zní velmi samozřejmě, ale není to úplně samozřejmá věc. Například um, uchazeč eh, může zaměstnat pouze 20 brigádníků, tedy dočasných pracovníků. Všech je možné, že tyto oblasti platí pouze v Německu? a, nebo mají to i ostatní členské státy? Nebo by bylo smysluplné, aby na úrovni Evropské unie se toto zavedlo, aby tady byl konzistentní rámec pro evropské zadávací řízení? Uh, thank you very much. Děkuji mnohokrát. Dále paní Rüle. Prosím. Děkuji mnohokrát. Já jsem zajedno s vystupujícími, kteří říkali, že otázka know-how je velice důležitá, ta se ne, nedá vyřešit legislativně, tam se musí použít jiné nástroje, to je jasné. Nicméně, teď se zabýváme zákonodárstvím a slyšeli jsme ze strany mnoho členských států, že jsou tady deficity. Vy jste hovořili například o deficitu inovace, já bych mohla uvést eh, například deficity z hlediska zelených zakázek, eh, z hlediska Švédska, eh, například výroby masa, kde to není možné právě z důvodu evropského zákonodárství. Takže existuje příliš restriktivní zákonodárství a to by se mělo změnit. Je tady ovšem nebezpečí a Janet Pritchard o tom hovořil je tady nebezpečí, že budeme mít příliš podrobnou legislativu a tím vlastně budeme podporovat byrokracii a nedosáhneme toho cíle, který jsme si stanovili. To znamená eh, efektivní zadávání eh, těchto zakázek. A k tomu mám mm, cílenou otázku. Já jsem řekla, že právě jsme v legislativním procesu, takže budu vděčná, když se budete zabývat eh, otázkou propojení mezi zjednodušením a legislativními cíly. Správné vyváženosti, to je podle mého názoru rozhodující otázka. Uh, Děkuji mnohokrát. Paní Šaldemoze, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já mám jenom jeden dotaz, a to na pana Šarfa. Zajímalo by mne, Myslím, že jsem to viděla ve vaší prezentaci, že tam bylo něco o těch prahových hodnotách, ale vy jste to nezmiňoval ve svém ústním vystoupení. Zajímalo by mě, co měníte těmi Prahy. Ehm, v Dánsku mají být nižší, vyšší, nebo jste spokojeni s tím návrhem v této věci? Děkuji mnohokrát. Pan Šváb jako další. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Navážu na otázku kolegyně Koferaty. Pokud určitém výběrovém eh, řízení jsou stanovena kritéria, která jsou eh, možná, tak uchazeči musí eh, naplnit tato kritéria. Pokud to tak neučiní, tak mohou být vyloučeny. Já si myslím, že kritéria, která jsou již zohledněna, by měla být dodržována. A proto si myslím, že rozhodující otázkou je to, o čem hovořila paní Rüle, jak zajistit, že kritéria, která by měla být možná, budou velice jasně definována tak, aby e, posloužila k navýšení efektivity a v podstatě by změnili tedy e, tuto procedurální otázku. Podle komise je to možné. Například z hlediska technických e, specifik je možné tato kritéria zohlednit. Já myslím, že tady vzniká mimořádná příležitost, aby se začlenila tato kritéria do těchto nabídek, ale je tady samozřejmě také nebezpečí, že to bude nějakým způsobem obcházeno. To musíme vyloučit, to říkala paní Koferaty. Bylo by dobré, kdyby vystupující se k tomu nějakým způsobem vyjádřili. Děkuji mnohokrát. A na závěr v tomto kole ještě někdo další? Paní Gepartova. Dě- děkuji, pane předsedo. Moje otázka se týká paní Nilsonové, protože sociální kritéria mají pro nás velký význam. My jsme vždy říkali, že potřebujeme větší právní jistotu, protože existují někdy právnická nejistota ohledně toho, která kritéria se mohou použít, která nikoliv. je nutné toto vyjasnit. To je velice důležité. Dále mám dojem, a to je také moje otázka, že ve snaze jasněji definovat kritéria, nejsem si jistá, že byla jasně definována, Mám dojem, že sociální oblast bude v nových pravidlech omezena v porovnání s tím, co jsme měli předtím. A to by mi nevyhovovalo, právě naopak. My se musíme postarat o to, aby důsledky evropského práva na sociální práva zaměstnanců, aby toto bylo posíleno, aby tato práva byla posílena. To je velice důležité v této souvislosti. A proto eh, bych to chtěla propojit také se subdodavateli. Eh, vy jste sice hovořila o této problematice, ale myslím si, že je velmi důležité, abychom se na to zaměřili. Myslíte si, že by bylo nutné, aby i pro subdodavatela eh, platila tato pravidla jako závazná? Děkuji mnohokrát. Mám zde ještě dva další řečníky, poprosím o stručnost. Nejprve paní Verňo poté pan Frhejen. Já budu velice stručná, protože paní Gebhardová již naznačila moji otázku. Chtěla jsem se zeptat paní Veroniky Nilsonové. Zdá si myslí, že je možné dodržovat kolektivní dohody každého státu a vyhnout se sociálnímu dumpingu, pokud tady není přesně stanoven řetězec odpovědnosti subdodavatelů v rámci veřejných zakázek. Děkuji, paní Frheren. Já bych měla ještě jednu specifickou otázku na pana Šarfa. Vy jste hovořil o malých a středně velkých podnicích. Říkal se, že mají velké problémy se sloužitostí této směrnice, že se nemohou účastnit. To tež eh, platí pro malé obce nebo středně velké obce, ty také z důvodu složitosti nedokážou zvládnout eh, toto zadávací řízení. Domníváte se, že návrh, který zde byl předložen, zlepšuje tuto situaci, nebo je to stále komplikované? Přál byste si více flexibility nebo jiný rámec? Jak byste vyhodnotil ze strany podniků návrh předložený komisí? A druhá otázka. Vy jste hovořil o speciálním sociálním partnerství v rámci jednotlivých obcí. To opět by mohlo vést k určitým potížím, zvláště z hlediska principu stejného zacházení v případě výběrového řízení. Často je to tak, že eh, právě malé obce nebo středně velké obce se neodvažují zvolit eh, takové uchazeče, který chce uplatnit sociální kritéria a, a spíše dávají přednost některým eh, uchazečům, eh, kteří se zaměřují na finanční aspekty. Domníváte se, že předložený návrh zlepšuje tuto situaci nebo nikoliv? Dobrá, takže mnohokrát děkuji za tyto užitečné dotazy. Já nyní dám slovo našim expertům. Pokud by tedy mohli zareagovat na dotazy učené jim, případně se vyjádřit obecněji, Eh, zejména pan Šárev obdržel několik dotazů, takže to vyzvu jako prvního, také paní Nersenova. A jistě všichni z vás máte co říci, takže dávám každému dvě minuty na odpověď. Samozřejmě, pokud máte více dotazů, více odpovědí, eh, mohu vám to trošku prodloužit, ale pokuste se dodržet dvě minuty a pak přistoupíme k dalšímu panelu. Takže nyní půjdeme v opačném pořadí. Nejprve pan Šarf, prosím. Děkuji mnohokrát. Prahy, právě hodnoty, co si o tom myslíme. My si myslíme, že ty aktuální Prahy jsou příliš nízké. Nízké Prahy z hlediska podnikatelského vytvářejí vyšší administrativní zátěž a musíme mít na paměti, že tady jde o zakázky, kde myslím, že se široce uznává, že přeshraniční tendry jsou pouze u velkých zakázek protože trvá přece jenom, zabere to mnoho času, eh, přijet do Dánska, eh, dát tam nabídku. Takže z podnikatelského hlediska by podle nás eh, Prahy, Prahové hodnoty měly by stanovit tak, aby šlo o snižování administrativní zátěže. Také je třeba jasně říci, že by nemělo jít o černou díru, kterou pak propadnou mnohé smlouvy bez řádné konkurence. Samozřejmě platí vnitrostátní předpisy, vnitrostátní legislativa, a proto si myslím, že je možné eh, zavést nový odlehčený režim, který by byl jistě lepší než ten aktuální. Pokud jde o celkové hodnocení směrnice z podnikatelského hlediska, domníváme se, že je možné ji výrazně zlepšit deregulací. Jak říkám, 100 strán je příliš mnoho, nový návrh toto nemění. ten dánský zákon o veřejných zakázkách má jednu stranu. Vejde se na jednu stranu. A pak samozřejmě je zde judikatura Evropského soudního dvora, ale jedna stránka versus sto stran, no to přece jen. Já neříkám, že přesně takto by to mělo vypadat, ale mějte to alespoň na paměti. Nepotřebujeme nová pravidla, eh, určitě ne, pokud je ekologické, sociální zadávání veřejných zakázek, podle mého již existuje je zaveden potřebný rámec. Podívejme se na některé země, které zde byly zmiňovány, Dánsko, Švédsko a tak dále. My už takto postupujeme. Pokud jde o sociální kritéria, já jsem v zásadě navrhoval, využijme sociální partnerství, ale ne nutně eh, v kontextu veřejných zakázek. Z hlediska kontraktačního ty podniky vám řeknou, my jsme součástí stejného společenství, neseme stejné náklady, spolupracujeme tedy, ale nemá to nic společného s veřejnými zakázkami. Utvářejme sociální či společenská partnerství, ale ve zcela jiném kontextu. To by pro nás byl preferovaný scénář, protože pak eh, se do toho podniky zapojí jako subjekty, které na sebe začnou brát odpovědnost. A já si opravdu nemyslím, že se tím ani zjednoduší situace kontraktačních orgánů, pokud to budou muset pomýšlet i na na možnosti z evropského nařízení a posílení sociálních kritérií v rámci výběru. Já si myslím, že to není proveditelné pro malé samozprávy, které se také topí v administrativě, zrovna tak jako, jako malé a středně velké podniky. Takže prosím, e, neničte malé a středně velké podniky, protože ty jsou naší budoucností, pokud je o pracovní místa v Evropě. Děkuji. Paní Nilsonová, prosím. Děkuji. Já myslím, že dotazy učené mě byly velmi, velmi podobné. Týkalo se to obsahu sociálních kritérií. Týkalo se to sociálních kritérií. Já si myslím, že je třeba rozlišovat mezi sociálními kritérii, která jsou závazná naprosto, a těmi, která by mohla být spíše dobrovolné povahy. Pro nás je opravdu klíčové, aby základní pracovní práva, kolektivní dohody, národní pracovně právní předpisy byly plněny. To tak samozřejmě v každopádě musí být, ale víme, že v praxi tomu tak není a je třeba to, to posílit, ten soulad prostřednictvím této směrnice. To znamená, že by to mělo být stanoveno také jako povinnost pro celý subdodavatelský řetězec. Ovšem, pokud jde o další kritéria, která byla zmiňována, například možnost kritérií jako tvorba pracovních míst pro nezaměstnané a podobně, to už je jiná věc. To si myslím, že není možné, eh, tady není možné nutit subdodavatele, aby plnili taková kritéria, takže to se nebude představit jako právně závazné kritérium eh, rovnocené k těm jiným sociálním. Eh, takže je zde rozdíl a otázka je, jak daleko zajít u sociálních kritérií, ale nejdůležitější je to, že národní pracovně právní předpisy a tak dále musí být vždy plněny. A myslím, že zde zazněl také platný argument, že také je třeba si uvědomit, že rozsah působnosti by neměl být omezen tím, že budeme definovat kritéria. Myslím, že to nebude velký problém, ale měl bychom na to pomýšlet. A poté ta konkrétní věc týkající se Eh, agenturních pracovníků, dočasných. Já nevím o tom, že by jiné země měly nějaké takové kritérium. Možná existuje, ale já o něm nevím a určitě, určitě se to ověřím u našich eh, organizací členských. Eh, v něm, německém kontextu nevím, vidím tady kolegu z DGB, možná o tom bude vědět více než já, ale v každém případě to je určitě něco, čím bychom se mohli dále zabývat. A ráda vás budu dále informovat k tomuto dotazu. Myslím, že to je prakticky vše, pokud o mne. Eh, doktorka Pročardová. Děkuji mnohokrát. Eh, Pričardová, pardon. Děkuji. Já bych ráda zareagovala na otázku paní Rile a dále rozvedla, jak je možné tu směrnici zjednodušit, racionalizovat. Eh, Napadají mě různé příklady, ale jedním ku příkladu je to, jak přistupovat k tomu výběru. Zda eh, vycházet pouze z nejnižší ceny nebo eh, nejnižší ceny, nejnižší náklady, tedy, nebo ta ekonomicky nejvhodnější nabídka, nebo nejlepší, eh, což je vlastně kritérium nejlepší hodnota za vynaložené prostředky. Dnes se zde diskutovalo o potřebě ustoup, odstoupit, opustit to kritérium pouze nejnižší ceny a tu účinnost, efektivnost shledávat spíše v kritériu best value for money, nejlepší na to založené prostředky. Jeden z návrhů se týká eh, pojetí minimálních náklad, nejnižších nákladů. Možná to je motivováno snahou budovat a nebo rozvíjet tedy eh, nákladování eh, po celý životní cyklus jako základ pro rozhodování v veřejných zakázkách. Je to, může to být určitě užitečný nástroj, může nám pomoci k rozhodování na základě bestvělu, nejlepší hodnoty, založené prostředky. Ale problém je v tom, že v praxi to vytváří zmatení, protože místo toho, aby se otevřely možnosti pro eh, kvalitní využívání tohoto nástroje, další rozvoj a jeho transparentní aplikaci, místo toho se zdá, jako by z toho vyplývalo, že vzniknou nejasnosti ohledně toho, zda je možné tady zohlednit pouze to, co lze vyjádřit eh, finančně, peněžně. Eh, myslím, že kolega na to také upozorňoval, že je rozdíl mezi soukromým zájmem na kontrole nákladů, uřízení nákladů, to je samozřejmě také hodnota pro veřejnost, ale pak je zde je ten širší kontext externalit z hlediska společnosti a myslím, že způsob, jakým je toto kritérium rozvíjeno, nestanoví jasně, že jakým způsobem budou ochopovány externality, je možné na nich zakládat rozhodnutí o udělení veřejné zakázky. Můžete se pokoušet je zapracovat, protože je to také prvek té takzvané best value. A kromě toho myslím, že to je snadná cena, jak se přesunout od pouze nejnižší cenové nabídky na tu nejnižší hodnotu založené prostředky bez těch přílišných detailů. Například. Chtěla jsem říct ještě jednu věc, ale už mi vypršel čas, takže No pokud eh, to zvládnete stručně, tak prosím. No, chtěla jsem si ještě tolik, že pokud jde o ty obavy vyjádřené zde v souvislosti se sociálními kritérii a to, že pokud se snažíme eh, více uplatňovat sociální kritéria, pak eh, by se vlastně zúžil rozsah působnosti. Tady chci navázat na důležitá slova pana Šarfa, který upozornil, že osvědčené postupy ukazují, že nebo vznikají tam, kde ti nejambicioznější subjekty mají volnost eh, postupá podle svých eh, optimálních představ. Jde ovšem o to, jak tady tato kritéria uplatňovat transparentně. Musíme se opřít o princip transparentnosti a musíme eh, umožnit tato věci vyvinout se skrz osvědčené praxe, osvědčené postupy. Mám dojem, že se stále více vydáme touto cestou, ale jak ta stávající směrnice, tak ta navrhovaná jsou stále příliš restriktivní, pokud je o, pokud je o možnosti uplatňování sociálních kritérií. Děkuji mnohokrát a na závěr ještě pan doktor Albano. Děkuji mnohokrát. Já bych rád využil eh, té výsady toho, že jsem eh, zde v Evropském parlamentu a přejdu dovoliteli do své mateřštiny, abych zareagoval na eh, jeden důležitý aspekt, který zmínil pan Koferáty, důležitý problém. Domnívám se, že je tady jedna věc, která je velice důležitá, nesmíme na ní nikdy zapomenout. Jakmile zde probíhá toto řízení, tak eh, jsou to částky, eh, které jdou do 100 milionů eur a na základě určité, určitého příslibu ta skutečná práce zadavatele začíná vteřinu po e, výběru toho nejlepšího příslibu. Vedle těch samozřejmě minimálních požadavků, ať jsou environmentální nebo sociální. Ten skutečný problém spočívá v možnosti verifikovat tyto přísliby ověřit vše, co e, předkládá podnik e, zadavateli. To je důležité. A ten aspekt, který zmínil pan Koferaty, je velice důležitý. Jakmile si uvědomíme, že je zde určité riziko, to je v podstatě vteřina po zadání, eh, pak může toto riziko v prakticky trvat eh, celou dobu plnění eh, smlouvy. Je zde zvláště riziko korupce. A proti korupci nemůžete bojovat tím, že přidáte další striktní pravidla. Já bych řekl, že korupce se vlastně živí těmito pravidly které se tady hromadí a které často stojí mezi sebou v protikladu. Jak řekla moje sousedka, já s ní plně souhlasím, musíme mít osvědčené postupy, modely, které fungují, musíme definovat odpovědnost, musí tady existovat pobídky a musí hlavně se pěstovat určitá etika která absentuje v mnoha situacích. Jedině tímto způsobem eh, bychom mohli zajistit konzistentnost mezi postupem ex ante a ex post. Eh, sociální aspekty, environmentální aspekty jsou záležitostí politické volby, ale důležité je, aby ten politický cíl se projevil v praktické realizaci. Well, thank you all very much. Chtěl bych vám všem poděkovat za výrazný přínos v našem prvním panelu a nyní se již podíváme na druhou část dnešního slyšení. Ještě předtím bych však rád přivítal některé účastníky. Vítám pana Klause Vítného, který vede oddělení generálního ředitelství pro Markt Ehm, pokud budete velice struční, tak vám dám příležitost vystoupit na konci našeho dalšího panelu. Pak zde máme také ehm, zpravodaje, kteří eh, pro jednotlivá stanoviska, pan Šester z Mezinárodního eh, výboru pro mezinárodní obchod a také eh, pana Bašestra. A nyní ještě je zde další zpravodaj, pan Sajes, stínový zpravodaj z výboru EMPL. A nyní se již podíváme na druhou část dnešního slyšení. Možná už jsme zde slyšeli určité komentáře, které se týkaly jasnosti a pružnosti. Nejprve bych chtěla přivítat paní Angeliku Peth Miguel, která zde zastupuje eh, Radu evropských obcí a regionů, Radu CEMR. Už jste zde mezi nás zavítala v minulosti, vítejte. Vím, že máte velké zkušenosti v tomto ohledu a zastupujete zde samotné eh, zadavatele, takže určitě si rádi vyslechneme váš příspěvek, který se týká zjednodušování pravidel. Velice děkuji, pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Nejprve chci zdůraznit, že jsme nevedli žádné vzájemné konzultace před dnešním slyšením, ale to, co zaznělo z úst mého dánského kolegy, to do velké míry odráží i naše zkušenosti, respektive zkušenosti eh, městské, pardon, místní a regionální zprávy, protože my právě zastupujeme evropské eh, obce a regiony, jsme určitou zastřešující organizací Zastupujeme tedy místní a regionální zprávu. V současnosti zde máme 60 združení ze 40 zemí. Jsme rádi, že můžeme vystoupit na dnešním slyšení a promluvit za obce a regiony, protože směrnice o zadávání veřejných zakázkách je pro naše členy velice důležitá a jak víte, tak poměrně velká část výběrových řízení se odehrává právě na místní a regionální úrovni posledních letech eh, mají naši členové zkušenosti s tím, že jsou pravidla velice složitá, je obtížné je uplatňovat, všechno to trvá velice dlouho a je to všechno dost eh, namáhavé pro obě strany, jak pro zadavatele, tak pro uchazeče. Naše eh, rada vypracovala dokument, v roce 2010. Chtěli jsme zdůraznit určité kritické aspekty, které eh, situaci stěžují. Například, kromě té, toho cíle, nebo zjišťujeme, že se trošku dochází k odchýlení od té hodnoty nejlepší hodnota za vynaložené prostředky. Jsme rádi, že Evropský parlament eh, vyslechl naše stížnosti. Máme zde Eh, usnesení Evropského parlamentu a také zde eh, eh, panuje společná dohoda, že je zapotřebí zjednodušit pravidla. Dnes bych chtěla hovořit o dvěch věcech. Za prvé je to zjednodušení předpisů a za druhé je to, jsou to veřejné zakázky a související právo. Návrh komise mm, ten z roku 2007 podle nás nevedl ke zlepšení a naopak vede tomu, že je to vlastně proti e, zásadě subsidiarity a přiměřenosti. Máme zde velice podrobná ustanovení, která se týkají celé řady různých e, věcí, které nemusí být do tak velké míry regulovány z evropské úrovně. Existuje zde taková určitá únava z evropské preskripce a my chceme méně, nikoli více evropské regulace. To se odrazilo také i v závěrech rady z 1. a 2. března. Rada se dohodla, že je zapotřebí snižovat administrativní a regulativní zátěž jak na úrovni EU, tak na úrovni národní. Rada také vyzvala komisi, aby znovu zvážila cíle. Domníváme se, že je v současné době dobrá příležitost, jak si stanovit dobré příklady. Dovolte mi několik konkrétních příkladů nových problémů. Za prvé, jestli například, eh, jsou zde určité požadavky eh, v článku 75, týká se to propagace, pak je zde článek 76, nová pravidla vytváření nových monitorovacích eh, orgánů, článek 74, další vysvětlování, ve článku 74, které se týká vybraného uchazeče. Také jsou zde povinnosti eh, informovat komisi, je to článek 32, eh, 85 a 86 a pak jsou zde také nové postupy, které se týkají úvěrových eh, služeb, nové postupy, které se týkají právních služeb. Domníváme se, že toto všechno je disproporční a že to je v rozporu se zásadou subsidiarity. Jak už jsem hovořila a jak už říkal i dánský kolega, eh, to nařízení obsahuje 246 stran, eh, to je velký objem. My chceme, aby zde komise opravdu se řídila tou zásadou inteligentní regulace, kterou se sama vytyčila. Myslíme si, že některé věci by neměly být součástí legislativy, protože je možné třeba vypracovat určité pokyny nebo určitá sdělení, která je také možné průběžně aktualizovat v souladu třeba i s, novým, s novou judikaturou Evropského soudního dvora nebo s novou legislativou obecně. Proto žádáme Evropský parlament a členské státy, aby e, se odvážně pustili do boje s příliš podrobnou legislativou, s příliš podrobnými ustanoveními. Chceme otevřenou soutěž, chceme také jednodušší systém, zejména pro malé a střední podniky. Veřejné orgány musí plnit všechny zásady, jako je transparentnost, rovnost, zásada nediskriminace, všechny zásady uvedené ve smlouvách. Nicméně je důležité také konsistentně uplatňovat všechna pravidla z evropských směrnic ale někdy neměl by docházet k plítvání zdrojů, eh, protože někdy je to vlastně disproporční a ty výsledky neodpovídají vynaloženým nákladům. Jak lze dosáhnout zjednodušení? Máme zde několik různých přístupů, o kterých můžeme přemýšlet. Jak již říkali kolegové, můžeme například navýšit různé Prahy. To by zcela jistě odlehčilo všem Eh, jak uchazečům, tak těm zadavatelům. Za druhé navrhujeme, máme zde také návrh eh, rámcové směrnice, vycházející ze zásad smlouvy. Pak zde máme také eh, dohodu o vládních zakázkách, která obsahuje pouze 24 člen, č, článků, což je mnohem jednodušší. A je to vlastně dohoda Světové obchodní organizace. Je tedy důležité, aby ta evropská legislativa byla navázána na tuto dohodu o vládních zakázkách. Také je důležité ještě posílit podněty a pobídky k hledání inovativních řešení, zejména například zde máme elektronické veřejné zakázky. Chtěli bychom podpořit Evropský parlament k tomu, aby postoupil dobrým směrem, aby podpořil také různé pobídky pro inovace, Ehm, pokud tedy pobídky nebudou stačit, můžeme využít metodu cukru a byče a mm, doufejme, že nakonec využijeme prospěch, že budeme mít prospěch s elektronickým zadávání veřejných zakázek. Pak je zde ještě otázka veřejného, veřejné spolupráce, spolupráce mezi jednotlivými veřejnými orgány. Je důležité, aby zde fungovala dobrá spolupráce v, součas, v nedávné době zde máme judikaturu Evropského soudního dvora, který vyjasnil eh, tuto otázku. Máme zde také usnesení Evropského parlamentu v tomto ohledu. Máme zde také článek 11.4, který eh, navazuje judikaturu Evropského soudního dvora eh, na nová ustanovení, ale my si myslíme, že to do té směrnice nepatří. Bojíme se, že dochází k příliš Mm, přísnému, přísné interpretaci judikatury Evropského soudního dvora. Ehm, je důležité, abychom podporovali partnerství mezi veřejnými subjekty a zaváděli ho do praxe. Pokud budeme mm, určité věci ukládat povinně, tak to vlastně povede eh, k omezování Máme zde určité příklady kodifikace. Pokud jsou zde určité povinnosti vzájemnosti, tak um, ty, ty, tyto, tyto principy vlastně nemohou být ukládány. Musí zde existovat rovný přístup ze strany komise ke všem formám spolupráce mezi soukromými eh, subjekty, jako tomu bylo v případu Homburg. Usnesení Evropského parlamentu z října 2011 eh, odráží judikaturu Evropského soudního dvora a bylo by možné také to využít i pro text směrnice. Usnesení také podtrhává skutečnost, že spolupráce mezi veřejnými orgány je eh, na bedrech eh, národních eh, vlastně té národní úrovně. Dovní, doufáme, že Evropský parlament zváží naše návrhy, které se týkají té veřejno-veřejní spolupráce. Nakonec mi ještě dovolte říci, že my chceme, aby nové Eh, aby tato nová směrnice zjednodušila celé zadávací řízení, aby to bylo zjednodušení a mm, ku prospěchu pro obě strany. Děkuji, říká předseda. Děkuji za vaši velice jasnou prezentaci a také i vám děkuji za vaše vysoká očekávání toho, co Evropský parlament může dokázat. Nyní se vítám eh, právníka, odborníka eh, Davida Deroje, který zastupuje Belgickou radu Conseil d'État Belgická státní rada. Eh, pan eh, David Deroy je také profesorem na Lovaňské univerzitě a dávám vám tímto slovo. Děkuji, pane předsedo. Ten omezený eh, čas mě vede k tomu, že se soustředím na článek 44 návrhu směrnice a budu mít některé připomínky ohledně tohoto textu možná budou poněkud površní. Připomínám, článek 84 se nazývá veřejná kontrola. A tento článek zavádí institut nezávislého kontrolního orgánu v každém členském státu, který má zajišťovat kontrolu a koordinaci jednotlivých činností. Jako úvod bychom vycházeli z postulátu, podle kterého je řečeno, že aplikace pravidel ohledně veřejných zakázek eh, musí být zajištěna. Jednak tato pravidla musí být dodržována také ve světle sankcí, které mohou eh, nastat. Eh, tyto obavy jsou pocitovány uchazeči a tím musí být vedeni k tomu, aby respektovali tato pravidla. Další důvod významu této kontroly spočívá v tom, že výsledky eh, těchto kontrol jsou zveřejňovány a mm, to většinou upozorňuje na strukturálnější a systémovější problémy, které případně souvisejí s uplatňováním některých pravidel. Takže kontroly umožňují realizovat permanentní legislativní posouzení těch eh, standardů, které jsou stanoveny. Vzhledem k tomuto významu organizace kontrolních aktivit, národní nezávislý kontrolní orgán, tak jak je stanoven v článku 84, je eh, postaven právě na pravidlech, která jsme uvedli. Návrh uvádí institut tohoto národního úřadu, který musí mít eh, kompletní přehled o potížích, které existují při realizaci těchto veřejných zakázek. Jsou tady dva prvky, které musíme zohlednit a na které se zvláště zaměřím. Jednak je to skutečnost, že již v rámci jednotlivých členských států existují mechanismy kontroly, které fungují a jsou svěřeny určeným orgánům už po určitou dobu. Můžeme si tedy položit otázku ohledně propojení mezi úlohou těchto kontrolních orgánů na národní úrovni a úlohou, kterou sehrávají ostatní subjekty této kontroly. Druhý bod, na který bychom se měli zaměřit, je otázka, zda Kontrola, která je organizována v souladu s ustanovením článku 84, nevede eh, k riziku mm, jakýchsi eh, nepřiměřených dopadů. Nejdřív bych, bych si dovolil ehm, vyjmenovat některé formy kontrol, které eh, fungují v Belgii. Jedná se o administrativní, soudní kontrolu a také v určité míře politickou kontrolu. Jaký je význam tohoto přehledu těchto forem eh, kontrol? Především si musíme uvědomit, že bez ohledu na tuto diverzifikaci tyto kontroly nepokrývají všechny aktivity v oblasti veřejných zakázek. Takže eh, ten ideál jednotného kontrolního orgánu by umožnil přinést určitou přidanou hodnotu z hlediska eh, této oblasti veřejných zakázek a zvláště některých oblastí, které unikají této kontrole. Mě eh, zajímá propojení mezi národním kontrolním orgánem a ostatními eh, subjekty, které kontrolují tyto veřejné zakázky. Mám k tomu několik stručných připomínek a chtěl bych vás odkázat na písemný dokument, který jsem předal. Zvláště se inspiruji třetím bodem článku 84 návrhu směrnice. V bodě A se hovoří o dohledu nad pravidly zadávacího řízení, tedy je to dohled, který musí realizovat kontrolní orgán. Můžeme si položit otázku, zda je to systematická kontrola anebo jednorázová v případě určitých stížností. V tomto smyslu rozlišení mezi dohledem, tak jak je definován v bodě A, a kompetencí, tak jak je stanovena v bodě 3f, toto rozlišení není úplně jednoznačné. Článek 84.3b svěřuje kontrolnímu orgánu poslání jakési mm, právní eh, poradenské služby, která je poskytována zadavateli. Příslušné mm, mise tohoto kontrolního orgánu, a to je otázka, kterou si můžeme klást, zda toto poslání nevede k určité inkompatibilitě. To znamená, že by tato kontrola eh, vlastně se přeměnila v určitou poradenskou činnost. V bodě 84.3 F se hovoří o tom, že je nutné, aby se auditorské orgány eh, zaměřily zvláště na systémové eh, porušování nebo problémy. Zde je ovšem určitá nejasnost z hlediska toho textu z hlediska soudních opravných prostředků, dále z hlediska funkcí auditorských eh, orgánů a z hlediska funkcí soudu, tak jak je to definováno zde. Článek 84.3f pověřuje Národní kontrolní orgán, aby se zabýval reklamacemi a stížnostmi z hlediska veřejných zakázek. Toto není ovšem patrné na první pohled, zvláště z hlediska propojení mezi eh, ošetřením těchto reklamací a opravnými prostředky, které jsou k dispozici eh, podnikům. Tato kompetence opět připomíná otázku případné neslučitelnosti mezi tou poradenskou činností a kontrolní činností. 84.3 G pověřuje kontrolní orgán tím, aby překontroloval rozhodnutí, které bylo přijato soudem, anebo v souvislosti s prejudiciálním rozhodnutím z hlediska Evropského soudního dvora. Tato kontrola by měla tedy zajistit především informovanost z hlediska monitorování této problematiky. Z tohoto hlediska toto ustanovení si nevyžaduje další připomínky. Pokud se však jedná o skutečnou kontrolu z hlediska rozhodnutí národních soudů, pak je nutné si položit otázku, zda je tento systém slučitelný s ústavními systémy, tak jak jsou stanoveny v jednotlivých členských státech. Víme, že tyto ústavní systémy nesystematicky počítají s tím, že soudní rozhodnutí budou ještě přeskoumávána správním orgánem. 84 bod 4. Zde se stanovují určité povinnosti, které Evropská komise může prosadit u kontrolního orgánu. I zde si musíme ověřit, aby dodržování těchto povinností bylo slučitelné se způsobem, jakým fungují národní orgány. Pak je zde druhý bod, o kterém budu hovořit velice stručně, ale který mě zaujal v souvislosti s článkem 84. Jde o přiměřenost kontrolní aktivity a úkolů, které jsou svěřeny národnímu orgánu. Obecně si můžeme položit otázku, zda organizace kontrolních aktivit, zvláště pokud kontrola zapadá do eh, průběhu zadávání zakázek, můžeme si položit otázku, zda tato kontrola nepovede k tomu, že vážným způsobem zatíží průběh těchto řízení eh, zadávání zakázek. Můžeme si položit otázku, zda organizování těchto kontrol nepřispěje ke komplik komplikované situaci z hlediska tohoto řízení. A tady podporuji to, co bylo řečeno na toto téma kolegy. Obecně řečeno, a to bude můj závěr, protože eh, za chvíli vyprší můj čas, Obecně vzato musíme vykázet z toho, že efektivní kontrola zůstává chválihodným a ideálním cílem Kontrola, tak jak je koncipována v článku 84 návrhu směrnice, eh, vede k tomu, že se můžeme obávat, že institut tohoto kontrolního orgánu nebude na první pohled v souladu s již existujícími systémy v jednotlivých členských státech. A dále si musíme položit otázku také ohledně porovnání nákladu a příspěvku, přís, při, eh, benefitu, eh, který souvisí se zavedením tohoto systému, vzhledem k tomu, že tento systém se musí začlenit do již existujícího prostředí. Měli bychom eh, se vyhnout tomu, aby příliš mnoho kontrol nepoškodilo kontrolu jako takovou. Well, thank you very much Děkuji mnohokrát. Když jsem si, musím říct, že když jsem si procházel článek 84, tak sdílím vaše obavy, také paní pod Megele. Možná pan zpravodaj se k tomu ještě vrátí později. Eh, ovšem, eh, pozitivnější věc u tohoto návrhu je pozornost, která je věnována inovativním, eh, inovativnímu zadávání a zejména elektronickému zadávání veřejných zakázek, což, jak víte, je obzvláštní specialitou tohoto výboru. Já osobně o, na, se o tu věc velmi zajímám, byl jsem zpravodajem v té věci v roce 2006 v našem výboru. A jsem velmi rád, že teď, teď můžu přivítat specialista, specialistu na, tento, na tuto oblast, Kristofa Vejse, poradce na Vlámské agentuře pro inovace. Takže jsem velmi rád, že vám můžu dát slovo na 10 minut, abyste nám řekl, co si myslíte o návrzích komise v oblasti inovací. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Zaprvé bych rád poděkoval Evropskému parlamentu za to, že mě jsem pozval, abych vás seznámil s mým pohledem na inovační aspekt tohoto návrhu komise. Jak jste řekl, jsem z Vlámské inovační agentury, která byla založena v roce 2009 společným rozhodnutím vlámské vlády zahájit akční plán o veřejném zadávání inovací. Prvním úkolem tedy bylo vytvořit znalostní centrum pro předkomerční zadávání veřejných zakázek a poté jsme se snažili vyvinout slibnou metodiku, eh, perspektivní metodiku eh, s, s přístupem ve fázích eh, k PPI a PCP. Zatím jsme zahájili 15 pilotních projektů v oblasti předkomerčního zadání veřejných zakázek. Vlámská vláda alokovala rozpočet v objemu 10 milionů eur na tyto pilotní projekty. Tato průsvitka vás informuje o stavu implementace u předkomerčních, předkomerčního zadávání v Evropě v současné době. Z toho vyplývá, že pouze tři země eh, skutečně začínají využívat tuto věc. To znamená, že všechny ostatní členské státy nyní začínají identifikovat eh, rámce pro možné pilotní režimy, eh, pilotní mechanismy pro veřejné zadávání inovací, tedy PPI. Otázka zní, zda je to proto, že současné směrnice jsou příliš komplikované, je potřeba je zjednodušit, což může být jeden z důvodů, proč členské státy eh, nejsou ochotny pustit se do eh, implementace opravdových eh, pilotních projektů. Podle našeho návrh, názoru zadávání inovací, že zadávání inovací může být rozděleno do dvou samostatných kategorií. Za prvé, a na tento aspekt se často zapomíná ze strany kontraktačních orgánů, jde o zadávání inovativních řešení zboží a služeb, které jsou nové pro zadavatele, ale jsou již k dispozici v trhu. To je problém, který, o kterém se tolik nehovoří, nebo nehovořilo do posud. Druhou důležitou kategorii tvoří předkomerční tedy eh, zadávání inovací, kde jde o zadávání inovativních eh, služeb, produktů či procesů kdy ty cíle jsou naprosto se, s, s, se strategií Evropa 2020 řešit nebo reagovat na socioekonomické výzvy a zaručit výkonnost, funkčnost veřejných služeb. Domnívám se, že dnes je zadávání inovací stále vnímáno jako něco, co lze provádět, aniž by to bylo rozděleno do určitých fází. Kromě přijetí příslušné legislativy si tato věc žádá všem změnu mentality Eh, tak aby zadavatele byli ochotní přistupovat na riziko. Původně, nebo respektive eh, veřejné zadávání inovací je představitelné pouze pokud pokud ten zadavatel skutečně má ambici nakoupit inovativní zboží a služby. Eh, je to i nadále náročná činnost, která vyžaduje více věcí. Za prvé, zapojení několika expertů. Není tedy představitelné, že by kontraktační orgány sami zvládly tento náročný postup, takže žádá se to zapojení několika expertů. Může jít samozřejmě o odborníka na, speci- na inovace, odborníka na eh, veřejné zakázky, eh, o člověka, který má potřebné technické znalosti, aby mohl vyhodnotit, vyhodnotit ty inovativní nabídky. Dále je potřeba celou věc rozdělit do několika fází a to je věc, která v tom aktuálním návrhu chybí. Na základě zkušeností, které jsme my získali v této oblasti, mohu říci, že eh, u inovací skutečně je potřeba mít rozdělené do fází. První fáze v naší metodice spočívá v přeskupení, seskupení nebo v bundlingu eh, strany nabídky a strany, eh, strany poptávky a strany nabídky, tak abychom mohli skutečně vyhodnotit eh, aktuální stav eh, v daném odvětví a uvědomili si, co máme požadovat, abychom eh, pozbudili inovace. Dále předkomerční fáze, zadáv- předkomerční zadávání, to je fáze, kdy budou vznikat prototypy, tak aby kontraktační orgán se mohl blíže seznámit s tím produktem, zda tedy, zda tedy prototyp prokázal eh, kvalitu toho produktu, jeho udržitelnost a potom už je zde fáze tedy skutečného výběrového řízení komerčního. Podívejme se tedy na navrhovanou směrnici. Já jsem tady eh, slyšel různá hodnocení od katastrofického až po jiné pohledy na věc. Já si myslím, že jedna věc je jistá. Racionalizace je jedna z věcí, eh, které bych do toho chtěl vnést. Vy jste, pane Harbore, zmínil že ten návrh eh, podtrhuje význam eh, veř, zadávání veřejných zakázek z hlediska inovací a že tedy veřejné zakázky by do budoucna měly zadávat výraznou roli v podpoře inovací v EU. Výzkum a inovace jsou hlavním motorem budoucího růstu a proto eh, také stojí v jádru strategie Horizont 2020 či programu Horizont 2020. Nicméně u tohoto návrhu směrnice je třeba vyřešit některé problémy. Abychom skutečně vedli veřejné zadavatele k tomu, aby využívali tento nástroj eh, v plném rozsahu, Jakožto někdo, kdo denně užívá nařízení v veřejných zakázkách, mohu říci, že je zde jasný problém eh, a že je třeba jasně rozlišovat mezi různými možnostmi, které zakládá ten nový návrh. Za prvé, Eh, jsou tam výjimky podle článku 17, tedy eh, služby v oblasti výzkumu a vývoje by byly vyloučeny, dále inovační partnerství a nakonec předkomerční zadávání veřejných zakázek, tento postup, toto řízení. Já vám mohu říci, že pokud byste šli s takovýmto návrhem na kontraktační orgán opravdový, který chce nakoupit nějaké inovativní produkty či služby, tak pro takový orgán zdaleka není jasné, kterou z těch možností nebo který z těch postupů, který z těch řízení, které z těch, které z těch řízení eh, se na ně bude vztahovat. Takže je třeba to vyjasnit dále. Nezapomínejme, že eh, zadavatelé nejsou odborníky na inovace a toto tedy musíme ošetřit v tom, eh, v tom legislativním návrhu. Další problém, na který bych zde rád poukázal, je skutečnost, že pojetí výzkumu a vývoje z hlediska pravidel pro veřejné zakázky zůstává nejasné. Na co všechno se to přesně vztahuje? Vezměme se například eh, veřejné zakázky v obrané oblasti, v obraném sektoru. Tam se eh, zjevně s tím pracuje. Proč tedy neuplatnit podobnou definici v tomto návrhu a odkázat na definici Eh, ve směrnici o státní podpoře a nebo eh, GPA. Dále bychom měli podpořit větší využívání tedy veřejných zakázek v oblasti výzkumu a vývoje ze strany veřejnoprávních subjektů. Další problém, která bych se rád dotkl eh, v preambuli, v úvodu celou návrhu, se objevují zmínky o inovačních partnerstvích, ale ostatní možnosti zde zmíněny nejsou. Žádná z ostatních možností. Takže chybí tam eh, výzkum a chybí tam PCP. Nezapomínejme, že pro kontraktační subjekty, orgány, ty je nerady budou schvalovat takovéto nové možnosti, nové postupy, pokud o nich nebude, pokud na ně nebude jasný odkaz, jasná zmínka o nich, a právní základ pro to. Abych vám dal příklad, my jsme jakožto jedna z prvních zemí v Evropě zahájili první PCP, první projekt PCP a bylo to zablokováno na více jak 8 měsíců eh, našimi kontrolními orgány, protože nemohli nalézt právní základ v naší legislativě ani, ani ve směrnicích evropských. Nicméně nyní už se nám podařilo situaci odblokovat tím, že jsme požádali komisi, aby vyjasnila stávající pravidla, takže abychom se vyhnuli tomu, že členské státy, které chtějí investovat do takovýchto inovativních postupů, eh, prosím vás, abyste vyjasnili tedy tento aspekt. Je zde ještě další problém eh, u tohoto návrhu, který se týká práv duševního vlastnictví. Ta nejsou explicitně zmíněna nějaké pokyny k tomu, jak to prakticky provádět, implementovat, to tam, to tam úplně chybí v tom návrhu. Takže já bych možná navrhoval zapracovat tam odkaz na dokument, který byl vypracován Evropskou komisí, jakožto, jakožto základ pro PCP. Tam už bychom nalezli určité odpovědi, určitá řešení i pro to, jak, jak řešit oblast práv duševního vlastnictví. Dále u toho návrhu shledáváme, že tedy mají o právní, za, právní rámec pro eh, veřejné zadání zakázek i přeshraniční, ale je zde rozpor mezi toho představu, že by se zakázky rozdělovaly do částí, což je jedno z navrhovaných opatření pro usnadnění přístupu eh, malých a středně velkých podniků. A na druhé straně je zde princip bundlingu. Pokud tedy združíme, aglomerujeme, provedeme bundling na straně poptávky, tak se naopak zvýší objem zakázky a určitě to neusnadní účast malých a středně velkých podniků. Další věc je ta, že je třeba vyjasnit, co spadá pro využívání eh, vydaného postupu bez, eh, bez zveřejnění pro tedy pořizování eh, výzkumu a vývoje. Pokud je inovační partnerství, ten nový postup je i nadále velmi vágní Zda jde o forward looking, tedy do budoucna nasměrované eh, zadání veřejných zakázek, jak uřídit to řízení, jak uřídit zejména přechod mezi fází výzkumu a vývoje a tím finálním nákupem. Dále je zde problém u tohoto návrhu s tím, že o dlouhodobých, že jde o dlouhodobou smlouvu třeba s konkrétním jedním providerem eh, na náklady na výzkum a vývoj takže opět to je věc, která hraje ve prospěch spíše velkých podniků než malých a středně velkých. Dále je zde problém s dvojím financováním, nebudu zacházet do podrobností, e, problém, e, problém práv vlastnictví, to je naprosto proti, podnik, proti podnikům, protože tady, tady se zakládá taková situace, kdy e, zadavatel veřejné zakázky by disponoval obrovský, obrovské tedy právě duševního vlastnictví Já, já si říkám, který podnik bude ochoten za takových, za takových podmínek do toho vstupovat. Dále vztah e, s PCP, to je další věc, kterou je třeba doladit. Dále zda ten postup je využitelný také u netechnologických typů zakázek. Čili toto všechno jsou stále věci, na kterými vysí otazník. Já bych se rád ještě dotkl a tím už uzavřu svoji prezentaci. Eh, chci říci, že v horizontu 2020 existuje možnost odhlasovat rozpočet, který by byl dostatečně velký pro vytvoření osvědčených postupů v Evropě a pro eh, lepší informovanost zadavatelů veřejných zakázek. Já vím, že je zde eh, tlak na bedrech zadavatelů, kteří musí zadávat způsobem, který je udržitelný, sociálně, environmentálně inovativní, ale musíme mít jistotu, že eh, nevznikne, eh, nevzniknou nejasnosti a že to nařízení či ten regulační rámec bude naprosto jasný pro zadavatele. Děkuji mnohokrát. Já jsem vám dal trošku více času, protože mne toto téma nesmírně zajímá osobně ale zjevně tedy z toho, co říkáte, patrné, že komise se musí ještě trochu snažit. Je dobré, že byl stanoven ten cíl, ale musí to být ještě výrazně dopracováno, takže děkuji. A na závěr požádám dalšího řečníka, posledního, aby nám přednesl prezentaci o nových trendech, nových nástrojích. Mým potěšením je představit vám pana Paulo Magina, šéfa výkonného ředitele ANCP Portugalské národní agentury pro veřejné zakázky. Víme, že v Portugalsku se děje mnoho zajímavého v oblasti elektronických zakázek, takže prosím, 10 minut je vašich. Velice děkuji, vážený pane předsedo, vážený zpravodaj, poslankyně, poslanci. Velice děkuji za pozvání, je to pro mě velkou ctí, že se mohu účastnit tohoto slyšení a zakončit druhou část. Myslím si, že někdy eh, fotografie nebo obrázky jsou mnohem působivější než slova, takže vás prosím o shlédnutí následujícího videa. Every government procures goods and services, and Portugal is no exception. The traditional procurement system in Portugal worked, as in every other country in the European Union,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 which can only be achieved through collaboration between all member states. Portugal is ready for that challenge. Well, thank you. Well, thank you very uh, much for brightening up our afternoon. No, tak děkuji, že jste nám takto zpříjemnil dnešní odpoledne, říká předseda. E, doufám, e, že jste toto video také zaslal komisi, když připravovala tuto směrnici. No, byla to taková kreativní myšlenka. Nicméně, co se týče zadávání veřejných zakázek, tak je to zcela jistě eh, prioritou evropských programů. Je to také i v programu Evropa 2020. Ehm, chceme posílit eh, růst a zaměstnanost, takže se domnívám, že můžeme využít eh, zkušenosti Portugalska ohledně elektronického, zaka- elektronického zadávání veřejných zakázek. Myslím si, že se můžeme skloubit, můžeme si vybrat vše nejlepší z těch jednotlivých trendů a posilovat eh, tyto elektronické tendry. Jsou zde určité výhody. Máme zde lepší výhodu, můžeme optimalizovat stroje, můžeme také rozšířit eh, rozsah eh, jednotlivých tendrů a tak, mm, co se týče těchto veřejných zakázek, tak mm, to vlastně je zde vítězem. Okazuje se, že co se týče eh, širších reform, tak ty začaly v roce 2007 a tyto reformy chtěly zlepšit efektivitu ve veřejné správě. Dnes se jasně ukazuje, že zavedení nové agentury, centralizace a zavedení integrovaných modelů byly základními nástroji k tomu, abychom vytvořili udržitelný systém. Tím, že přivedeme ke stolu všechny klíčové zúčastněné strany, jsme portugalský systém zlepšili a podařilo se nám zavést změny, které byly um, také žádány i politicky. V tomto kontextu je elektronické zadávání něčím, co zjednodušilo celou situaci. Eh, přešli jsme od těch tradičních modelů eh, veřejných zakázek eh, k novým strategickým nástrojům, abychom dosáhli dobrých výsledků. Využívání eh, tohoto elektronického postupu je od eh, listopadu 2011 v Portugalsku dokonce povinné. A myslím si, že mm, zatím nedošlo k žádným problémům, nedošlo k zastavení nějakých eh, zakázek, mm, takže se ukazuje, že ten systém funguje. Musíme však vycházet z pevného právního základu, protože je to všechno dost citlivá věc. Zapojili jsme nejenom vlády a politiky, ale také právníky. Vytvořili jsme zvlášť specifický důvěryhodný systém a tento systém má být také odolný. Chceme, usilujeme také o centralizaci a agregaci. Všichni, jak soukromí, tak veřejní činitelé, se pustili do práce s velkým zaujetím. A dnes je to vlastně situace, která přináší prospěch všem, jak pro vládu, tak pro veřejné orgány, tak pro soukromé firmy. Všichni zadavatelé i uchazeči z toho mají prospěch. Také se trochu více otevřel malým a středním podnikům, zvýšila se, nebo zlepšila se hospodářská soutěž, také jsme dosáhli velkých úspor, zlepšila se i výrazným způsobem transparentnost. Jak to zatím vypadá? Zatím jsme se soustředili zejména na eh, zadávání veřejných zakázek v elektronické, eh, elektronickou formou, ale zjistili jsme, že obecně eh, se také, že také můžeme zlepšit i celkové, celkový systém zadávání veřejných zakázek pomocí elektronických modelů. Máme zde tři hlavní rozměry, které chceme dosáhnout. Jsou to rozměry finanční, politické a sociální. Co se týče finančních, eh, tak zde usilujeme o snížení veřejných výdajů. Co se týče sociálního pohledu, tak můžeme nabídnout lepší služby zúčastněným stranám. Můžeme také zlepšit eh, veřejnou zprávu. Už o tom hovořili i předchozí řečníci a z politického pohledu se nám zlepšuje transparentnost celého tohoto procesu. Také se zlepšuje i odpovědnost. Myslím si, že elektronické zadávání zakázek je takovým novým trendem, eh, mění svou roli. V minulosti to byl takový ehm, pouze podpůrný nástroj a nyní se to stává celkovou strategií, čímž eh, vytváříme udržitelný základ k tomu, abychom mohli vytvořit eh, prostředí, udržitelné a spravedlivé prostředí pro vytváření veřejných eh, politik. Vážený pane předsedo, vážení členové tohoto výboru, chtěl bych na závěr ještě říci, že se s vámi rád podělím o naše zkušenosti. Myslíme si, že se jedná o velice dobré nástroje. Nicméně musí to být, eh, musí to být vlastně směrem ze zhora dolů. Vyžaduje to také změnu myšlení, je důležité vycházet z, z, z jednoduchého systému. Musíme také zlepšovat eh, vzdělanost, eh, pardon, musíme, musíme zvyšovat povědomí o těchto věcech. Členské, nechceme říci, že členské státy mohou využívat elektronické zadávání, ale chceme říci, že členské státy musí využívat eh, elektronické zadávání. Eh, revize této směrnice přináší dobrou příležitost, eh, jak tuto situaci zlepšit. Děkuji za pozornost. Ano, velice děkuji. Děkuji vám také za podporu. Myslím si, že jsme teď získali celou řadu odborných pohledů na tuto věc. Ještě máme čas na alespoň krátké dotazy. Paní Weilers se přihlásila, paní Rille. Ještě někdo se chce Eh, vyjádřit v diskusi. Takže paní Weiler, poté paní Rille a pokud eh, někdo další chce ještě se přihlásit, tak může. Nyní, paní Vajle, jedna minuta, pokud vám to nevadí, tento krátký čas. No, to... Pane předsedo, ten poslední příspěvek byl velmi působivý po té spoustě kritiky, kterou jsme tady vyslechli. Možná, že v komisi sedělo příliš mnoho právníků z Německa a z eh, Anglie a málo Portugalců. Kdyby tam byli Portugalci, bylo by to jednodušší. Eh, já eh, sdílím tuto kritiku za svoji frakci, že tento návrh není příliš zjednodušující, ale to můžeme ještě změnit. Mám jednu otázku na pana Kristofa Weisse a sice vy jste hovořil o důležité věci, a sice nejen o sociálních kritériích, ale hovořil jste také o výzkumu a vývoji. Také ve vašem textu to je uvedeno. Vy jste řekl, že není možné dvojí eh, financování, nebo není to povoleno. Vycházím z toho, že se domníváte, že tedy eh, samozřejmě toto se nedá podporovat. Já bych, co to je double funding? Eh, mohl byste mi to vysvětlit? Protože to není dodatečný funding. Eh, vlastně je to výběr, ale není to dodatečné privilegium. Mohl byste to vy, vyjasnit, protože to je pro nás velmi důležité. Uh, Děkuji mnohokrát, paní Rile. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat těm posledním řečníkům a také na adresu eh, pana Vajse bych chtěla položit pár otázek, ale k tomu se teď nehlásím. Já bych chtěla uvést dva body, které jsou sporné. Jednak je to eh, governance part, to je 84, a potom článek 11. Začnu nejdříve s tím článkem 84. Já si, eh, my máme takové dobré německé pořekadlo, které se ovšem nedá eh, přeložit. To znamená, je tady snaha, aby agentura prostě vyřešila všechno. Právní kontrola, administrativní, soudní kontrola. Já si myslím, že pro právní záležitosti máme soudy. Pro politickou kontrolu máme politická grémia. Nevím, proč tyto tři věci by měly být spojeny dohromady a jestli to nebude vytvářet velkou právní nejistotu. Pak public public, to je článek 11. Tady bych měla konkrétní otázku. Domníváte se, že bychom to měli do toho začlenit? Mnozí říkají, mezi nimi také francouzská vláda, že by se to tam vůbec nemělo uvádět. Ale pokud to tady neudeme, pokud to například výslovně nevyloučíme, to znamená, že horizontální a vertikální spolupráce na veřejné úrovni musí probíhat za těch a těch eh, podmínek, a také pokud tam eh, neuvedeme vlastně autoregulaci na eh, úrovni těch územních samozpráv, tak to nebude v pořádku. Já myslím, že bychom to měli takto výslovně eh, zadefinovat, protože jinak by to nepřispělo k vyjasnění situace. Děkuji. Dám slovo expertu maximálně na dvě minuty každému. Nejdřív se ještě zeptám, zda jsou ještě nějaké dotazy. Dobré, takže opět eh, jako u předchozího panelu začneme v obráceném pořadí řečníků, takže nejprve pan, Mag- pan Magina, pokud se zareagovat na některé věci nebo případně nám ještě něco sdělit na závěr, kromě, kromě toho, jak jste velmi účinně hájil elektronické zadávání veřejných zakázek. A poté eh, paní eh, Potmegele. Pan Magina, děkuji. Myslím, že je to celé jasné. Změnil se způsob, jakým posloucháme hudbu, změnil se způsob, eh, jak čteme. Proč nezměnit způsob zadávání veřejných zakázek? Naše představa je taková nastavit elektronické zadávání jako, jako normu a potom aplikovat, samozřejmě provádět eh, principy eh, uvedené ve smlouvě. Myslím si, že není žádný jiný možný způsob, žádná jiná cesta, jak lépe dále rozvíjet oblast zadávání veřejných zakázek. Eh, pane Vejsi, na vás padlo asi nejvíce dotazů, protože vy jste tady sdělil mnoho zajímavých informací. Ano, pokud je o double funding, dvojí financování, možná to není úplně nejlepší výraz, ale je třeba to takto vidět. Pokud například nějaký podnik se účastní eh, postupu eh, či řízení inovačního partnerství v jedné zemi na určité téma a obdrží eh, spolufinancování, pokud to tak nazveme, pak bude vyloučen z účasti v jiném členském státě na řízení či postupu inovačního partnerství pro stejné téma, na kteréž održel financování e, v tom prvním řízení v jiném členském státě. Takže to je ten problém e, dvojího financování či spolufinancování spíše. Děkuji. Pan Deroy. Pane předsedo, já bych chtěl zareagovat na otázku, kterou položila paní Rühle. Opravdu, můžeme si položit otázku, zda skutečnost, že svěříme všechny existující kontroly, ať už jsou to finanční, tak jak je třeba vykonávají účetní dvory, anebo soudní kontroly, tak jak je vykonávají e, soudní instance. Zda je vhodné svěřit všechny tyto úkoly jedné instituci a zda to nebude vytvářet problémy. Já myslím, že eh, je tady toto riziko, že k tomu dojde, protože ve skutečnosti tyto různé kontroly jsou koncipovány podle různých cílů. Finanční kontrola poskytuje přehled o využívání veřejných financí, soudní kontrola se snaží buď zajistit ochranu podniků, které se považují za poškozené a v jiných případech e, trestně stíhá chování, které si vyžaduje takovýto postoj v porovnání e, s některými podvodnými aktivitami. Takže svěřit všechny tyto úkoly jedinému orgánu, to může vytvářet problémy. Ale byl to úmysl autorů tohoto návrhu. Přiznávám, že když jsem si přečetl článek 84, tak ty věci nejsou úplně jasné. Máme vycházet z toho, že tento kontrolní orgán bude mít jakousi jaksi reziduální funkci, to znamená, že bude pokrývat ta místa, která nejsou kontrolována těmi již existujícími kontrolními orgány. To je také možná interpretace. V každém případě tento kontrolní orgán by mm, měl zajišťovat dokonalý oběh informací mezi všemi subjekty. V takovém případě by tento orgán měl skutečnou přidanou hodnotu ale vzniká zde dojem, že soustředění těch kontrol na úrovni jednoho orgánu by mohl vést určitému riziku a proto si musíme položit otázku ohledně realismu tohoto návrhu v tomto směru. Děkuji. And... Děkuji mnohokrát. A na závěr paní Podmagily. Mnohokrát děkuji. Co se týče toho článku ohledně governance, kde se hovoří o tomto novém institutu. Tady musím souhlasit s tím, co tady řekla paní Rüle. Samozřejmě eh, tady byl poukaz na princip subsidiarity, eh, také by se to dalo interpretovat tak, že je to záležitost eh, členských států. Co se týče ta spolupráce na té veřejné úrovni, já jsem zde měla návrh na rozšíření toho článku 1, to znamená působnost, právě v tom smyslu, jak to sformulovala paní Rüle, to znamená eh, také v duchu rezoluce Evropského parlamentu, kde byl soupis a kde byl právě tento eh, požadavek ohledně toho, aby tato veřejná spolupráce nespadala do působnosti této směrnice. Děkuji. Já bych vám rád všem nesmírně poděkoval. Děkuji všem našim odborníkům za jejich vystoupení a jsem si jist, že pro vás budeme mít ještě určité navazující dotazy. Nicméně nyní náš čas vypršel, respektive blíží se konec tohoto slyšení. Dám ještě možnost zpravodaji na závěr vystoupit. Eh, možná bych vyzval pana Eh, Klause Wienera eh, také, pokud by chtěl eh, se v pár minutách vyjádřit. Samozřejmě budeme mít možnost s vámi diskutovat ještě později, ale rád bych vám dal, dal možnost se vyjádřit tomu, co jste zde zatím slyšel. Děkuji, pane předsedo, pokusím se o stručnost. Omezím se na jednu či dvě poznámky. Několik panelistů zmiňovalo, že bychom ten návrh měli postavit na té mezinárodní dohodě o veřejných zakázkách, což je tedy mezinárodní dohoda se třetími zeměmi. A my také na začátku jsme se nad tím zamýšleli, když se podíváte na ten návrh, uvidíte, že nejde pouze že to není pouze otázka obecných principů, ale také termínů, eh, kritérií výběru eh, a tak dále. Čili asi to není věc, která by se mohla vejít na jednu stranu, je tam toho obsaženo mnohem více. Dále eh, směrnice versus GPA, ta mezinárodní dohoda, eh, tady vidíme, že máme celou jaksi nástrojů skřínku, proto je to tak zlouhavé. Eh, mezi těmi nástroji jsou sociální kritéria, environmentální kritéria, elektronické zadávání, což je v GPA pouze omezeně, ta předchozí témata vůbec, Dále v našem návrhu jsou věci týkající se řízení a zprávy, governance, týkající se jasnosti, inovací. To vše, pokud to chceme mít nějak ošetřeno, musíme to dát do směrnice, protože v GPA není. Myslím, že dohoda GPA je dobrá jako minimální norma a my nechceme zacházet dále, pokud jde o procesní aspekty, ale pokud jde o jiná témata, e, e, věcná, obsahová, musíme to ve směrnici dále rozvést. Takže si myslím, že ono je to opravdu složitější, než prostě říci, eh, omezme se na formát té dohody GPA, pak by něco totiž nesplnila své cíle, které se od něj očekávají. Eh, dále pokud je o pravé hodnoty, samozřejmě eh, ta dohoda GPA tam má pravé hodnoty stanoveny a museli bychom tedy ve směrnici to, to odvíjet, pokud bychom to měli uchopit stejně, jak se zaznělo. Myslím si, že třeba tedy se dopodrobná seznámí s tím, co přesně obsahem návrhu a myslíme si, že eh, tady nejde o nějakou novou administrativní zátěž, že spíše o to, aby členské státy skutečně eh, se ujaly toho, že, eh, že zajistí skutečné provádění těch pravidel. Můžeme to samozřejmě ještě projednat s parlamentem a s dalšími, zda je to takto užitečné, ale my se domníváme, že je důležité mít nastaven určitý mechanismus souladu na úrovni členských států, protože to komise nebude moci zvládat pouze cestou infrakční řízení, řízení pro porušení předpisu. A další a poslední věc eh, k těm sociálním závazkům. Jedna věc, kterou se zabýváme podrobně, je otázka subdodavatelských řetězců a toho, jak povinnosti hlavního dodavatele mohou být přeneseny i na subdodavatele. To je věc, kterou se zabýváme. Musíme všem být opatrní, abychom nepřetížili toho hlavního dodavatele, ale, ale obecně asi by to mělo být eh, možné eh, takto nastavit. Tolik tedy zatím ode mne stručně. Děkuji mnohokrát. Musím říct, že mnoho věcí také zaznělo eh, k inovacím. Já si myslím, že v tom v tom s vámi ještě budu v kontaktu, můžeme využít také zkušenosti pana Vejse. Dámy a pánové, nyní tedy předám slovo a vyjádřím své poděkování Marku Tarabelovi, který zorganizoval toto slyšení spolu se stínovými zpravodaji. Takže Marku, Poprosím tě o závěrečné vystoupení a možná také připomeň přítomným členům výboru, jaký je časový rámec této věci. Děkuji, pane předsedo. Velmi rychle, ale nemohu odolat tomu, abych navázal na pana Widnera protože VTO eh, bylo použito jako příklad. Chci jenom říci, kdybychom chtěli pracovat eh, jako ve VTO, tak bychom byli všichni nezaměstnaní. Mám na mysli jednání z Doha. Vidíme, že VTO nefunguje a když vidíme, eh, jaké to mělo špatné dopady na zemědělství, tak by to nebyl dobrý příklad. Ale vraťme se k tomu, co nás dnes zaměstnává, co nás bude dlouho zaměstnávat. Modernizace, zadávání veřejných zakázek. Započalo to v prosinci. Samozřejmě eh, to je prostor pro mnoho kritik. Negativní eh, body tady zazněly a to je normální, je zde snaha korigovat. Připomínám ale, že hlavním cílem, který byl přiznán a ohlášen komisí, a s kterým je zajedno většina frakcí, spočívá v tom, že chceme, aby toto řízení bylo efektivnější. To znamená nejenom to, které se týká evropského práva, v podstatě je to 19 HDP EU. My víme, že v členských státech, eh, když tam máme zakázky, které se týkají evropské kompetence, tak eh, se používá národní právo zase naopak eh, někdy, když se to hodí, tak se používá evropské. Takže i to je součástí této problematiky. Nahradit nejnižší nabídku nabídkou, která je ekonomicky nejvýhodnější a zohlednit životní cyklus, sociální a environmentální kritéria. Já myslím, že všichni s tím souhlasí. To musíme um, uvítat, to jsou pozitivní body. Zjednodušení řízení. Všichni jsou zajedno, jenom se nám to musí podařit. A tady sdílím stanovisko, které bylo vyjádřeno v tomto směru. A e, není e, úplně jednoznačné, že se nám to podaří. Hmm, víte, že ta, to řízení je velice složité i v Evropském parlamentu. E, víte, že máme sedm výborů, které budou připomínkovat tuto zprávu. Takže co se týče harmonogramu, zpráva bude 18. dubna do 10. června kolegové budou mít čas na pozměňovací návrhy. Doufám, že jich nebude moc, méně než 2000, ale tady existuje parlamentní svoboda. A pak bude mnoho pozměňovacích návrhů, které přijdou z různých eh, výborů. Takže eh, v říjnu, 10. října se bude hlasovat zde, hmm, nebude to v tomto sále. A poté možná, to není jisté, není to jisté, hlasovat se bude na plenárce v prosinci. Proč? Je to proto, že se musíme informovat také o tom, co se děje na radě. Chtěl bych jaksi ocenit eh, práci dánského předsednictva také v, oblasti klastru. Tam by mělo by se pracovat podobným způsobem, to znamená, my bychom postupovali paralelně s jednáním rady. Na úrovni rady to také není jednoduché. Mm, je tam mnoho podrobností, které se řeší, tam jsou zástupci vlád, takže existují dobré postupy, které jsou zdůrazňovány a zase v některých případech některé body mohou vést problémům. Například článek 83, národní orgán. Já jsem se setkala asi s padesátkou různých eh, subjektů, Ostatně pan Derua oprávněně eh, analyzoval z právního hlediska charakteristiky tohoto návrhu a vyjádřil veškerá ta znepokojení, která můžeme mít. Eh, já nejsem někdo, kdo nějakým způsobem by to chtěl chtěl takto rozpitvávat, nicméně chtěl bych se ujistit, že eh, je vhodné tady bojovat proti těmto nežádoucím účinkům této směrnice. To znamená, nejsem proto, aby se to okamžitě vypustilo, ale musíme se ověřit, že veškeré veřejné zakázky jsou uh, podrobeny této kontrole, ať už je finanční, soudní nebo jiná, jak to říkal pan David Derua, tak už tomu také bylo ve většině těchto veřejných zakázek. Prakticky bych mohl znova napsat tento odstavec. To znamená, že bychom zde měli mít takový text, který by nebyl vnímán jako lochneska, která eh, nahání hrůzu. Takže s těmito návrhy eh, souhlasím. Nechci teď hovořit o těch podrobnostech, eh, mohli jste si přečíst moji práci. Samozřejmě musíme ošetřit sociální kritéria. Paní Nilsonová řekla, že zásadní je respektovat eh, práva pracovní. To už by byl pokrok taky musíme myslet na řetězec subdodavatelů a tam nejsou tato práva respektována a tam mizí peníze, mizí do podniků, které nemají žádnou odpovědnost, nepracují a vlastně škodí ekonomice. Je tedy na zadavateli a vlastně na tom pracovním nebo pracujícím podniku, aby se tím zabývali, protože velice často jsou tam podmínky, které jsou opravdu nedůstojné. Například lidé pracují v noci a to v rámci právě zadávání těchto veřejných eh, zakázek. Tak ještě mám 4 minuty 20. Takže Aniž bych hovořil o podrobnostech, chtěl bych říci, že moje stanovisko je takové, že budeme toto konzultovat se stínovými zpravodaji. tak eh, jsme to činili již v minulosti. Nezapomínám na zpravodaje z těch sedmi výborů, kteří budou připomínkovat. Budeme mít společná jednání, budeme se vzájemně informovat o osvědčených postupech a také o návrzích komise. Musíme zde najít vyváženost mezi zjednodušením a zájmy podniků, hlavně malých a středních podniků, které se mají lépe zúčastnit. A samozřejmě také je to otázka zadavatelů. Ti mají tyto peníze a tito zadavatelé, kteří rozhodují, musí vnímat tuto reformu jako plus. Jinak se nám nepodaří dosáhnout cíle, na kterém pracujeme všichni společně. My jsme velice rádi, že jsi tak zaujatý tímto tématem. Těší nás tvůj přístup. A chtěl bych vám ještě připomenout, že 18. dubna tedy eh, nám zašleš tu hotovou zprávu, takže asi si užiješ Velikonoce, přípravu té zprávy a 8. května budeme vést rozpravu o této zprávě. Chtěl bych vás ještě všechny vyzvat k tomu, abychom potleskem odměnili naše vynikající panelisty. A tím tedy končím toto slyšení. Nyní se bude konat schůze koordinátorů, takže poprosím všechny, kteří eh, se nebudou účastnit této schůze koordinátorů, aby opustili tuto místnost co nejrychleji, protože máme před sebou mnoho důležité práce. A všem vám děkuji za přítomnost na dnešním slyšení.